Okay, colleagues, I think we can make a start. Dobrý den, kolegové, začneme. Třeba, že máme před sebou prázdný sál, ale eh, Samozřejmě eh, jistě se mnou budete souhlasit, že to dnešní dopoledne, kde jsme měli členy národních parlamentů z 20 eh, čtyř evropských eh, zemí, čili eh, či eh, zemí Evropské unie, ale byli tady také kolegové z afrických zemí a, a to dopoledne bylo velmi užitečné. Nyní se vrátíme k našemu běžnému pořadu jednání a budeme začínat bodem 12 zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí. Mnozí z vás si možná vzpomenete, já si dobře vzpomínám, že v roce 2000 probíhala kampaň za odepsání dluhu některých nejchudších zemí. A od finanční krize od roku 2008 se mm, zmírnily politiky v v Spojených státech i Evropě a objevily se levné půjčky v rozvojových zemí a znovu se tedy problematika splacení dluhů eh, obrácí. Pan eh, eh, zpravodaj je Charles Gerens a je to zatím rozprava bez zprávy. Pan Gerens se snaží získat názory. Takže Charlesy, prosím. Já, mm, mě zajímají názory kolegů, eh, abych eh, a teprve návrh ustanovení předložím na příští schůzi. Pokud jde o tu zadluženost, dá se říci mnohé dluh eh, a tedy zadlužení může být dobré nebo špatné. E, může to být dobrou nebo špatnou věcí. Pokud e, se e, to, co se financuje z té půjčky, ještě nadále běží, tak je to dobré, ale pokud se splácí dluhy, které vlastně jenom vedou k vytvářeli korupci nebo spotřebu, je to neudržitelné. Um, může to být důležité i pro os- soukromé osoby, i pro politické aktéry tíha splácení eh, dluhů bude na budoucích generací. Ti, kteří jsou neschodí do školy, tak budou splácet eh, dluhy svých rodičů. Ehm, mm, je to nezodpovědné riziko jak pro středatele, tak pro věřitele. Eh, hrozí, že se bude neustále repro- násobit dluh rozvojových zemích Mm, pokud nebudou platit několik základních pravidel na vyřešení nadměrného dluhu, aby nedocházelo k dalšímu nežádoucímu vývoji. Je třeba vzít v úvahu principy, které eh, se vzájemně ovlivňují. Je důležité, aby všichni aktéři, soukromí i političtí, akceptovali určitý kudex chování, aby Eh, mm, úvěry byly jenom součást řešení a nikoli začátek spirály, eh, vyznačující sem sociálními eh, problémy a ekonomickým úpadkem v rozvojových zemích. Abych to schrnul, chci říci, že něco funguje a abych skončil trošku pozitivně a pak věci, které by měly fungovat. Pokud by um, fungovaly. Co tady nefunguje? Nedostatečná koherence v makroekonomické politiky. Eh, zavírání očí před plítvání zdrojí některých zemí. Eh, fatalismus vůči korupci. Tak, co také nefunguje? je, eh, jsou veřejné finance které pak vedou k sociálním problémům, prekaritě u, u těch lidí, kteří jsou nejméně zodpovědní za tu dluhovou krizi. Hmm, nová zpráva bude eh, zveřejněna v tomto směru. Co se týče eh, parlamentů rozvojových zemí, tak ti by měli se zhostit skutečné rozhodovací pravomoci v této oblasti. Co nefunguje? Jsou rozvojové cíle udržitelného rozvoje, prior, absolutní priorita eh, rozvojové strategie. Co nefunguje, je ignorování neformální ekonomiky v rozvojových zemích s tím, že um, půjčky to ovlivňují jenom částečně, ale krizová um, ekonomika hrozí, že se situace ještě zhorší. Je e, obtíž, problém je, že jsou stále tolerováni nejvíce skorumpovaní lídři, protože s odůvodněním, že nechceme zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. Jaká opatření přijmout? Jednak veškerá opatření, která by zabránily e, tomu, aby rozvojový stát Eh, mm, eh, se eh, obracel zády k mm, opatřením, které třeba přijmout. Znát řadu případů, Washingtonský konsensus, řada z afrických zemí a jaké ekonomické dopady to mělo na rozvojové země. Nesmíme být komplici v neustále degradaci veřejných financí rozvojových zemí. Je třeba lépe posoudit rizika, nejenom se spolehat na oficiální zdroje, ale také neoficiální, například Transparency International, eh, co se týče spolehlivosti mm, věřitelské země. Dále je třeba, aby kapacita um, dluhová země byla, zůstala nedotčena. Aby je eh, to důležité, že země, která nemá přístup k úvěrům, je ignorována i investory. Takže eh, vlastně tím poškozená ekonomika úplně. Eh, pomoc rozvojových zemí musí být směrem lepšího řízení veřejných financí posilování role parlamentů, které je třeba podpořit eh, v její snaze eh, kontrolovat rozpočet a jeho provádění. Dále je třeba mm, neposkytovat úvěry pochybným zemím, eh, když kapacita mm, zemí už neexistuje, je třeba řešit jiné cesty, jak řešit situaci. Je tedy nutné vědět, že pokud se stát dostane do takové situace. Například projektový a programový přístup. Není možné nereagovat, pokud eh, populace nějaké rozvoje země se dostane do potíží, která mm, zatěžuje, které je zatížen dluhem. Je třeba upřednostnit jiné prostředky, ne pro podporu korupce, ale pro zajistit um, kroky, eh, správné kroky v rozvojové zemi. Co se týče těch nejchudších, je třeba ukončit um, Mm, to, to, že zrušení dluhu je považována za formu povoci. Ex post posouzení, konstatování, že nesplacení eh, dluhu státu je možné, to vlastně neposlouží rozvojovým zemím. Vlastně se dostanete tak do začarovaného kruhu. Pokud je vůle mm, politických orgánů eh, dobrá a přesto dojde k selhání, je možné o tom diskutovat, ale pokud nebylo brát ohled na nebezpečí, které tam hrozí, je třeba to řešit jinak. To skutečně eh, je třeba zvyšovat zodpovědnost věřitelů, kteří jsou také zodpovědní za selhání Eh, politiky zadlužování. Stejně jako dlužník sám. Dále je důležité zvažovat naše kroky v rozvojových zemí s tím nejdůležitějším cílem boje proti bídě, protože to je lidské právo. Boj proti bídě E, nesmí ustat, pokud je země předlužená. To je základní e, lidské právo, které je třeba respektovat. A politika si nesmí, nesmí zavírat oči před e, bídou v předlužených zemích s tím, že je země zodpovědná za svoji situaci. Je spolu zodpovědná, ale nikoli jenom sama zodpovědná. A ti, kteří nejsou zodpovědní, určitě jsou civilní obyvatele, kteří tím trpí. Uh, je třeba si uvědomit, že mm, politické reakce je fenomen, který existuje dlouho. Je třeba začít mm, pracovat na eh, mm, a ne, nevyhýbat se tím tvrzením, že je, ne, není možné se vměšovat do záležitostí vnitřního státu. Je třeba hledat cesty, jak zajistit zodpovědnost našich partnerů v Africe. A já tady jsem zvědavý na reakce svých kolegů. Doufám, že svými návrhy obohatí ten, ten návrh, který jsem formuloval. Děkuji. Thank you, Charles. So we now have... Děkuji, Charlesi. Nyní stínový s pravodajové, pan Bogdan Venta za pana Schenfelda. Já tedy ano, budu hovořit za pana Schenfelda a budu hovořit svým rodným jazykem. Dluhy rozvojových zemí jsou velmi komplikovanou problematikou a byly řešeny také opakovaně na eh, konferencích OSN, které se týkaly rozvojové pomoci půjčky umožňují mnoha eh, rozvojovým zemím eh, navýšit rozsah interních eh, investic. To je není k dispozici francouzské tlumočení nyní. Ano, A vypadá to jako technický problém. Dobrá, již, vypadá, již to vypadá, že to bylo napraveno, takže můžete pokračovat problémy zadlužení eh, rozvojových zemí eh, jsou komplikované a složité a hovořilo se na nich i na konferencích OSN, které byly eh, věnovány rozvojové pomoci. Na jedné straně půjčky umožňují rozvojovým zemím navyšovat rozsah interních investic. Na druhé straně však pro některé země se zadluženost stává nadměrnou zátěží, která jim neumožňuje e, dosáhnout hospodářského růstu a ani jim neumožňuje uspokojit základní potřeby občanů. Eh, pokud eh, dojde eh, insolvence jednotlivých subjektů, se řeší soudy a nebo i konkurzem, zatímco insolvence států vede k velmi závažným ekonomickým a sociálním důsledkům. Proto tedy po, po dlouhou dobu probíhaly diskuse o vytvoření mezinárodního mechanismu, kterým by se dal nějak řídit dluh jednotlivých států a součástí Některá důležitá ustanovení jsou v dohodě z Monterey z roku 2009, která hovoří o financování rozvojové pomoci, zejména v rozvojových zemích. Eh, eh, klíčem pro udržitelné zlepšení této situace je nalézt správnou míru odpovědnosti či skládání účtu, tedy odpovědnosti těch, které, který kteří půjčují rozvojovým zemím a kteří by měli skutečně provádět řádnou prověrku úvěru schopnosti dané země a tím zabránit velkým šokům v oblasti obchodu či při situacích přírodních katastrof. Eh, technická pomoc v eh, oblasti eh, řízení dluhů je klíčová. A dlužníci by měli sami o sobě být odpovědní, protože dluh může vlastně, nebo e, odpuštění dluhu může vést k uvolnění zdrojů, ale takové odpuštění e, či odlužení musí být e, podmíněno celou řadou podmínek, boj proti korupci, transparentnost veřejných financí, transparentnost finančních transakcí a dobrou zprávou. Pan Schenfeld se těší na dobrou spolupráci se spravodajem. Děkuji. Děkuji za, děkuji za SAD Doru eh, Franculika. Děkuji Děkuji kolegové, dámy a pánové. Byl jsem, jsem velmi potěšen, že jsem stínovým zpravodajem této zprávy, která se týká udržitelnosti dluhu rozvojových zemí. Proč jsem tím potěšením? Protože, dámy a pánové, jak víte, půjčovat si peníze eh, ve veřejném i soukromém sektoru je důležitým nástrojem pro investice a je to důležité pro udržitelný rozvoj, včetně nedosažení jeho cílu. Ale pokud je je velká zadluženost, eh, ta může vést k nestabilitě, zatížit eh, společnost a ekonomiku a vytvářet velké potíže. Eh, rozvojové země snížily svoji zadluženost a mezinárodní komunita jim v tom pomohla. Ta udržitelnost dluhu je stále zdrojem velkých obav. Pomoc rozvojovým zemím právě s dluhem by se mělo stát vysokou prioritou, jakož i podpora pro rozvíjení kapacit řízení dluhů. Abychom udrželi krok s rozvojem zadlužení ve světě a e, měli správné instrumenty, je potřeba analyzovat a najít, analyzovat situaci a najít přístup orientovaný na budoucnost. Domnívám se, že je třeba lépe se zamýšlet nad tím, do jak může země dosáhnout toho, že její zadlužení bude udržitel, udržitelné. Přístup mezinárodních finančních institucí eh, se spolehá na interní růst a analýzu externích zdrojů a externí situace a nebere vůbec v potah, potaz otázku lidských práv. My musíme eh, udržitelnost dluhu eh, nahlížet v kontextu lidských práv. Dále musíme poukázat na nedostatek v právních předpisech, protože celá řada eh, dluhů vlastně nepodléhá žádné, žádným právním předpisům. Dalším krokem by bylo eh, vytvoření společného předpisu k zadluženosti plus efektivních monitorovacích nástrojů, které eh, nám umožní jasně analyzovat dluhovou situaci a eh, konference k Mm, obchodu a rozvoji je klíčová, ale je obtížné dosáhnout těchto cílů, protože celá řada zemí zatím principy této konference eh, neschválila. Musíme na tyto země tlačit, aby to tak učinili v blízké budoucnosti. Děkuji ještě jednou a budu se těšit na spolupráci s úzkou spolupráce s panem zpravodajem i novými zpravodají. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Dalším řečníkem je Judith Argentini. Děkuji, paní předsedkyně. Spravodaj nám položil pár otázek a mně se na ně poměrně těžko odpovídá. Já se stále snažím přijít na to, eh, co vlastně hledáme. Je tohle zpráva, která má vést k širokému pohledu na to, jak eh, rozvojové země nakládají z dluhy a jakým způsobem se vůbec dostávají do dluhu, anebo zkoumáme evropské politiky, to, jakým způsobem my pomáháme nebo nepomáháme rozvojovým zemím s jejich dluhy. Nejsem si přesně jistý, eh, kterým směrem se má ta zpráva ubírat. Už je to nějaká doba, co jsem se zabývala touto problematikou a pamatuju si na Jubilee 2000. Eh, to už je 17 let a tehdy mezinárodní debata o dluhu eh, se do značné míry týkala dluhů z rozvojových zemí, které vznikly proto, že například diktátor si koupil spoustu letadel a pak nedokázal splácet a ta letadla nikdy nijak neprospěla e, občanům. E, kdo je zodpovědný za tyto typy dluhů? E, kdo měl prodat letadlo té dotyčné zemi a tak dále? Hledala se odpovědnost na naší straně. A stále si myslím, že ta, toto téma, tedy téma naší odpovědnosti, je důležité a žádá si zkoumání. Potom eh, dalším důležitým tématem naší frakce je směšování. To znamená, nabídnete rozvojovou spolupráci nějaké zemi společně s atraktivní půjčkou. Nemůžete vzít pomoc eh, spolupráci samotnou, musíte si k ní vzít půjčku. Co to znamená pro tu rozvojovou zemi? Eh, jak, v jaké jsme momentálně situaci? Eh, hovořila jsem o tom, jak to bylo v roce 2000 v době kampaně Jubilee a rozvojových cílů tisíciletí, ale od té doby jsem o tom příliš mnoho neslyšela. Spravodaj se o tom zmínil, když hovořil o eh, počítání dluhových úlev v ODA. Nedostaneme se na 0,7% eh, jako evropské členské státy a ani v minulosti jsme tam nebyli ale započítáváme do tohoto procenta e, odpisy dluhu, což si myslím, e, že stále platí a že to není zdravé. Odkud pocházejí současné dluhy? Jsou to soukromé půjčky, protože vypadá to, že tomu tak je stále častěji, že soukromé subjekty nabízejí dluhopisy a e, rozvojové země je přijímají anebo jsme stále eh, ještě v oblasti půjček, které vedou k zadlužení rozvojových zemí? Nedávno se zelení shodli na novém progresivním způsobu, eh, jak posilovat infrastrukturu v rozvojových zemích, ale zase se s tím pojí poskytování půjček na tyto projekty. Zohledňujeme dostatečně to, co to udělá s, s dluhovou situací dané země? A konečně, paní předsedkyně, Evropská unie má s nesplatitelnými dluhy eh, vlastní vnitřní zkušenost. Mám na mysli Řecko. My jsme pomohli zachránit banky banky, které se zadlužily. Členské státy Evropské unie eh, dopustili, aby byla rozprodána důležitá vojenská infrastruktura, čímž se eh, zadlužilo Řecko Německu. Takže tak trochu se neumíme ponaučit z vlastních chyb. Nejenom ti, kteří se neustále znovu zadlužují, ale i ti, eh, kteří eh, ty půjčky poskytují. A nad tím bych se chtěla zamyslet v této zprávě. A potom také nad způsoby, eh, jak můžeme my, Evropané, při nejmenším neškodit a v lepším případě konat dobro. Děkuji. Já si myslím, že ta doporučení jsou poměrně jasná já si pamatuju na schůzi Světové banky a e, MMF ohledně zadlužení rozvojových zemí. Bylo to na agendě, proběhly o tom diskuze, ale otázka na nás je, co s tím můžeme dělat. Budeme předkládat doporučení která by se mohla uplatňovat i e, na EU e, samozřejmě. Ale možná by se Šárl mohl zamyslet nad tím, jak tu zprávu dotáhnout k nějakému konkrétnímu výsledku a k doporučením. Lola Sanchez. Děkuji moc krát, Lindo. Rozvojové země jsou už několik desetiletí v pasti, kdy musí žádat čím dál více eh, peněz. Finance eh, jsou jim poskytovány, nicméně eh, nejsou naplněny potřeby obyvatel, což vede k dlouhodobému a závažnému zadlužení. Je to i případ mnoha evropských zemí. Od ekonomické a finanční krize proběhlo mnoho bailoutů za veřejné peníze, které putovaly bankám a od té doby eh, bylo uděleno mnoho půjček na mezinárodní úrovni průmyslovým a rozvinutým zemím. E, I tyto země e, postihla zvýšená zadluženost. Nyní je bezprecedentní úroveň zadlužení. A právě tak je tomu v rozvojových zemích. I tam je zadlužení problém. Zadlužení vzrostlo a je méně dostupné pomoci a k tomu se pojí problémy s daňovými úniky. Je to e, symptom toho nespravedlivého finančního systému, který máme. Dluh v různých zemích není jen neudržitelný. Mnoho veřejného dluhu vzniklo z půjček, které měly eh, vliv eh, na rozvoj a také měly dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Často se ty půjčky využívají k nákupu zbraní a nebo jdou do kapes elit. Takovéto půjčky jsou nejčastější. Například IFI e, stanovuje pravidla, která rozhodují o tom, zda chudá země může nebo nemůže splácet dluh. Jde o takzvaný rámec udržitelnosti dluhu. Tento rámec vůbec nezohledňuje lidské potřeby. Zakládá se na omezených finančních kritériích. A e, ekonomové jsou ti, kdo tvoří pravidla pro řešení krizí tohoto typu. Ekonomové a ratingové agentury. A to, to jsou ti, kteří neumožňují státům splácet dluhy. Neexistují ani mechanismy, e, podle kterých by poskytovatelé dluhu mohli analyzovat nespravedlivé půjčky. Některé ty půjčky jsou nelegitimní. V OSN probíhá mnoho iniciativ, které se snaží o reformy, ale čelí politickým překážkám, které je třeba překonat. Spravedlivé řešení státního zadlužení si žádá mezinárodní mechanismus, který by zohlednil finanční zdroje, které vláda potřebuje, aby uspokojila potřeby obyvatel. Potřebujeme přístup založený na lidských potřebách abychom zajistili udržitelnost dluhu. A je třeba, aby rozhodování bylo nezávislé a aby probíhalo v neutrálním fóru, buď v OSN nebo u národních soudů. Mělo by k němu patřit eh, bilaterální, multilaterální i soukromé poskytování dluhu a to by mělo být k dispozici všem státům, které jsou ohroženy nadměrnou zadlužeností. Právě tak by občanská společnost měla mít právo předkládat stížnosti a být vyslyšena. Současná praxe a to, jakým způsobem komunita rozhoduje o tom, zda dluh je nebo není udržitelný, je nesprávná, jak na teoretické úrovni, tak na praktické. Přístup IFI a poskytovatelů půjček je následující. Kontroluje se, zda došlo k dostatečnému růstu. A podle toho se potom rozhoduje, zda země udržitelně může splácet svůj dluh nebo ne. Rámec udržitelnosti dluhu vůbec nezohledňuje lidský rozvoj. Koncept udržitelnosti dluhu by měl brát ohled na zdroje, které země potřebuje, aby se dostala z chudoby a dosáhla kvalitního života a naplnila cíle udržitelného rozvoje. Proto by analýza dluhu měla mít i lidskou tvář. Potřebujeme lidskoprávní přístup k analýze dluhu. Na závěr bych chtěla poděkovat panu Gerencovi za jeho příspěvek. Myslím si, že sdílíme společný základ, na jehož základě můžeme dále pracovat. Děkuji moc krát. Thierry Cornier, prosím. No, my jsem neslyšela reakci, ale já chci říci, že už jsme viděli, že eh, některé státy vlastně profitovaly z vymazání dluhu. Eh, co se týče Číny, jak eh, by bylo možné si udělat nějakou vizi, která by byla Eh, o něco méně nereálná. do další se nehlásí o slovo. Mm, z DG Devko by to um, řeší komise dluhy, proběhlo schůzka IMF. Um, ehm, mm, jak se na to díváte? Máte? To by byly užitečné informace. Děkuji. Mnoho um, z těch problémů, které tady byly změny, nás velice zajímají, jsme si toho vědomi, snažíme se být proaktivní a řešit udržitelnost v rozvojových zemích. Je tady určitá uh, změna uh, po iniciativě multilaterálních iniciativ na mm, snížení dluhu se nám podařilo snížit úroveň zadluženosti rozvojových zemí poměrně významně. No, na úroveň roku 2010 a od té doby je vidět tedy pokles dluhu. Nedávno jsme udělali analýzu v subsaharské Africe například úroveň dluhu eh, pro, eh, ve srovnání s HDP eh, klesly o 18 Je tady několik významných faktorů. Je tady třeba rozvoje a je evidentní, že musíme více investovat především do rozvojových zemí. Soukr- investice musí být soukromé i veřejné. Pokud budou produktivní a dluh bude řízen aktivně a efektivně, tak by to mělo vést k udržitelnému, k udržitelným výsledkům. E, úroveň dluhu v rozvojových zemích jsou Eh, mezinárodní úrokové míry, které jsou velmi nízké a institucionální investoři hledají výnosy a stále více riskují a investují do rizikového prostředí a to umožňuje mnoha rozvojovým zemím vydávat obligace v dolarech. Byli nalezeni investoři, kteří jsou eh, ochotní to financovat – Mezinárodní společenství od roku 2015, financování rozvojové agendy. Eh, je známá ta potřeba zvýšit investice z miliard na biliony a nyní je zjemné, že to bude mít dopad na úroveň dluhu a to je třeba aktivně řídit. Spolupracujeme s IMF, Eh, OSN e a Světovou bankou. To jsou instituce, které eh, spolupůsobí na mezinárodní úrovni, aby byl dluh rozvojových zemí udržitelný. Již bylo řečeno, že IMF má rámec pro nízkopříjmové země, který byl aktualizován nedávno. Eh, Světová banka má způsob řízení dluhu, ke které přispívá Evropská komise. A my e, spolupracujeme s Světovou bankou, s jednotlivými zeměmi na zlepšování kapacity e, zemí řídit své, analyzovat své dluhy, refinancová, rizika refinancování, měnová rizika a veškerá další operační rizika. Také e, nás zajímá dostupnost dat, to je základní problém bereme ho velice vážně v mnoha zemích, je vysoká míra skrytého dluhu, eh, podmíněná zava, za, podmíněné závazky, eh, veřejná soukromá partnerství, která nejsou dobře vykazována nutně, um, problémy um, řízení veřejných financí, například pokud tento systém není tak, takový, eh, aby umožňoval demokratickou odpovědnost a účast parlamentů při monitorování dluhu, tak vzniká spousta problémů. V jednotlivých zemích se také snažíme o politický dialog, o monitorování makroekonomického rámce, protože dluhová situace musí být vnímána v rámci celkového makroekonomického rámce a fiskální politiky zemí. Musíme rozlišovat mezi zeměmi bohatými na zdroje a zeměmi, které mají více diversifikovanou ekonomiku. Země, které čelí nejnaléhavějším problémům udržitelnosti druhů, jsou exportéři ropy a země bohaté na zdroje, protože za poslední dva roky zaznamenali velký šok v důsledku poklesu cen komodit. Mnoho zemí nemá problém s dluhou udržitelností v tuto chvíli, je to velice různé ti, kteří mají diverzifikované exportní produkty, tak jsou schopni udržet nízkou úroveň fiskálního deficitu a zvladatelnou úroveň dluhu. Zhruba řečeno toto děláme. Další věc, kterou eh, chci zmínit, je, že komise také má obavu, že není mezinárodní rámec pro restrukturalizaci dluhů. Pokud se stát dostane do problému, tak je to ad hoc. Potřebujete dohodu všech věřitelů a je tady velký počet nespolupracujících věřitelů často, což je třeba mm, rozvíjet do budoucna. Další věc, jak jsou ehm, věřitelé zodpovědní. A tady vidíme posun od vládních věřitelů k více soukromým věřitelům nov, nový a novým bilaterálním věřitelům. Například v minulosti byla spíše Evropa, USA a další rozvinuté země, pařížský klub, jak se tomu tehdy říkalo, které půjčovaly hodně peněz rozvojovým zemím. Nyní také nové vznik, eh, rozvíjící se země vydávají spoustu dluhů. Privátní eh, investoři také. A rámec restrukturalizace není vůbec vyřešen. Otázka odpovědného uvěrování. OSN vydalo v roce 2012 principy zodpovědného uvěrování a přijímání úvěru. To jsou principy, které všichni věřitelé a e, dlužníci musí, by měli respektovat. Je to hezký dokument, ale neimplementuje se. Musíme na tom stále pracovat a G20 se také zhostilo tohoto tématu a vydalo pětistránkový dokument. To jsou také principy, které všichni věřitelé by měli zohledňovat. Je to další dokument, který by měl být implementován. Um, takže se snažíme být aktivní a vydáváme pravidelné analýzy, informujeme management, delegace. Děkuji. Děkuji za uh, informace. Charles, chcete reagovat? Já chci začít uh, otázkou mm, kolegy. Já jsem řekl na úvod, že zpráva o dluhu má vést k tomu, aby byli zodpovědní všichni aktéři eh, při vytváření dluhu, to znamená věřitelé, soukromí, veřejní i dlužníci, rozvojové země. Jak tedy zvýšit jejich odpovědnost? Navrhoval jsem eh, kodex chování. Pravidla existují, ale nejsou kodifikována. Komise to právě připomněla. Je na nás, abychom se zamě- zamysleli nad vhodnou cestou, jak zvýšit zodpovědnost aktérů. Je tedy především evropská reakce na tento problém, která je jádrem této zprávy. Je to otázka, jak zajistit, aby dluh byl zvladatelný. Vy jste řekli, ne, nepůjčovat lehkomyslně s korumpovaným zemím a všichni aktéři by si měli položit otázku, jaká je odpovědnost Evropy Eh, soukromní eh, věřitelé by neměli lehkomyslně půjčovat. Proč se tom, proč tomu tak bylo v minulosti? Eh, Známe, jak došlo ke krizi v roce 2007. Takže oni se skrývají za tím principem pipem too big to fail je třeba přijmout opatření, které zvýší jejich odpovědnost. Já si nevedu představit, jak můžeme mm, eh, jak je možné, aby banka eh, půjčila někomu peníze, kdo chce, dejme tomu, postavit dům, aby měl, eh, je třeba zajistit, aby měl dostatečný kapitál, aby se snížilo riziko té banky. Ehm, Eh, to se dělá v Evropě. Proč se takto nepostupuje v případě rozvojových zemích? Je třeba se zhostit odpovědnosti, je třeba eh, jít dál touto cestou. Je třeba zvýšit odpovědnost věřitelů institucionálních, jako, jsou, jako je Světová banka, mm, Mezinárodní měnový fond, který dává úvěry na krátkou dobu, které třeba splatit po krátkém období maximálně tří let. Světová banka dává dlouhodobější úvěry. Mezinárodní měnový fond eh, zajišťuje část řešení, například v případě Řecka, pokud E, stát nemůže splácet, není možné jí dále půjčovat. A v rozvojových zemích je to přesně to samé. Pokud je stát zrujnován korupcí, důsledky korupce, který která je, jaká, která je jakousi metastází celé ekonomické struktury země, tak je to třeba napravit. Je třeba partnerství a podmínky. Hledat prostor pro občanskou společnost, aby mohla zasáhnout tam, kde toho není schopný stát. Z tohoto hlediska je důležité zajistit dostatek prostředků, k ne, eh, abychom měli k dispozici my pro financování projektů a programů, anebo rozpočtové pomoci, je vždy možné pokusit se izolovat případy financování, které by nebyly poškozeny korupcí, která vládne v zemi, kde žijí občané, kterým chceme pomáhat. Jak jsem uvedl, je třeba eh, studovat interakci všech která, aktérů, kteří vedli ke zhorš- která vedla ke zhoršení situace. a mm, absenci státu v důležitých sektorech. Jak tedy e, postupovat? Já již toto dělám nějakou dobu a vždy slyšíme stejné historky, jak zvýšit zodpovědnost aktérů. Um, jeden minister afrického stát, státu absence pokroku, v jednom případě korupce, my jsme dlouho diskutovali o tom a pak jsme si řekli, že v každé zemi je několik desítek osob, které drží klíček moci, které vlastně jednají ve veřejných záležitostech. Pokud tito lidé, kteří mají klíčové posty, budou zodpovědní, nebudou imunní vůči korupci, tak se můžeme dostat dál. Ale pokud Mm, nebude akceptováno toto minimum našich partner, strany našich partnerů, tak je to selhání. Pokud se nám toto nepodaří, tak je ta e, e, země ztracena. Zrušení dluhu není všelek. A to, co by mohlo být všelékem, je snaha o zlepšení vlády, to s, e, závisí na, těch, na některých klíčových postech a na odpovědnosti parlamentu. Často parlamenty nemají, co, nemají možnost se vyjádřit k veřejným záležitostem. Eh, jediné, jeden z nich mi řekl, jeden z poslanec, že jediné, eh, co mohou řešit, je klimatizace v parlamentu, v sále a to je ta absence odpovědnosti, to je problém. To, e, to je třeba změnit. E, poslanci těchto zemí musí přijet do našeho rozpočtového výboru, aby se naučili, e, jak zodpovědně postupovat, jak dělat dohled nad veřejnými financemi. Je třeba být rozhodnější v oblastech, kde konstatujeme to samé již desítky let. Je to dlouhá, dlouhodobá záležitost, je to e, skutečně náročné se vracet k stále tomu samé, e, samému. Oni jsou u nás, jsou ti, kteří nechtějí převzít zodpovědnost i v rozvojových zemích. Krize, kterou jsme zažili, Měnová krize, finanční krize, rozpočtová krize, ekonomická krize. To jsou stále krize, které probíhají. Mm, je třeba eh, prolomit tento začarovaný kruh a vydat se cestou k zlepšování. To je tedy cílem mého návrhu. To je zvyšování zodpovědnosti všech aktérů, eh, kteří mohou ovlivňovat veřejné finance v dané zemi a dluhy, zadluženost. Je to důležitá věc a komise má pravdu, že došlo ke zlepšení v minulosti. Mohl bych to dlouho rozvádět, eh, všechny eh, technologie, jak oddlužit stát ale já se chci zaměřit na prevenci problémů. Je tady pařížský klub, diskuse v měnových institucích mezinárodních, ale co je důležité, je, aby mm, e, zodpovědní politici byli trošičku kreativní a zaj, zajistili zvladatelnost, ředitelnost těchto dluhů. Lepší řízení veřejných financí. Nejenom co se týče dluhu, ale také budoucí operace investičních fondů v Africe. Mám na mysli to, co řekl pan zástupce komise. Ty garance investic, hodnocení rizik. Pokud E, zda je riziko obhajitelné a zda je předvídatelné. Pokud budeme mít problémy, tak toto nebude možné. Já chci poděkovat panu Ventovi, který připomněl dohodu z Montere, co se týče transparentnosti e, státu a myslím si, že bylo řečeno, že zrušení dluhu není e, všelékem. Pan Frunculika řekl, e, že chce zlepšit udržitelnost dluhu. paní Sargentini a otázka pana Kouníka byla trošičku složitější. Um, co se týče jednotlivých um, hráčů aktivních ve stejné oblasti EU, Číně, Tady mluvíme o tom, co se stane, když e, zrušíte uh, Eh, mm, odpustíte dluh země a oni si půjčí od Číny, tak to je otázka, kde musím, oblast nemusí být opatrný. A já jsem vděčný našemu výboru a komisi za jejich příspěvky do diskuse a mm, s velice, mm, za velice, velice stručnou reakci. Já jsem se omezil jenom na politické aspekty, které je třeba zdůraznit, jako reakci na tento fenomén. A zdůraznit preventivní kroky a lepší management veřejných financí díky mimo jiné zodpovědnému mm, věrování. To je otázka také morálky a poctivosti. Když se mluvilo o neformální ekonomice v těchto zemích, tak když vidíte problém s obsluhou dluhu, kde je vel, silná neformální ekonomika, mikroúvěry ženám, ty ženy jsou schopni splácet své dluhy. Jak je možné půjčovat velice skromné částky za uh, vysoký úrok. Protože věřitel potřebuje zajistit, aby um, um, bylo zajištěno poradenství. Uh, jak nejlépe využívat ty vypůjčené prostředky. Pak to funguje. Pokud žena, která nemá vzdělání a podaří se jí splatit dluh těm, z toho mikroúvěru, mm, tak nevím, proč by to nemohl udělat někdo, kdo má vzdělání. Um, myslím si, že i naše země by mohly dělat to tež, eh, vzhledem k tomu, co se stalo ve finanční krizi. Tak dobře, eh, kolegové, Charles, si tvoji zprávu můžeme očekávat brzy, eh, že ano, v našem výboru. A potom se o ní budeme moci bavit a já doufám, že se ti podaří soustředit se na jasná doporučení. Takže děkuji vám a můžeme se posunout k bodu číslo 13, což je velice důležitý bod. Jde o víceletý finanční rámec. Vážení kolegové, zpravodajem našeho stanoviska je Paul Rybich. Dáváme stanovisko rozpočtovému výboru eh, ohledně příštího víceletého finančního rámce, který bude určovat financování Evropské unie po roce 2020 je málo co by mohlo být eh, důležitější než diskuze o novém víceletém finančním rámci a novém programovacím období, takže bez dalších průtahů ti dávám eh, pole slovo. Děkuji vám moc krát. Eh, všichni víme, že víceletý finanční rámec je samozřejmě momentálně trošku poznamenán nejistotou. Eh, už eh, od Lisabonské smlouvy eh, člen, dávají Evropské unii členské státy 1,2 HDP a momentálně Rada a hlavy států a vlád eh, snižovali tuto částku a teď jsme hodně pod jedním procentem HDP. A principiální otázka zní, zda s novými programy by parlament eh, se neměl dostat zase na 1,24%. Víme, že cílem našeho výboru je 0,7% eh, HDP pro politiku rozvojové pomoci to samozřejmě není čistě evropská úroveň, e, souvisí to také s národními platbami společně. Některé země to tak mají jednodušší, u některých vůbec není možné tohoto čísla dosáhnout. Momentálně v evropském rozpočtu máme závazky na rok 2018 e, v hodnotě 60 miliard, tedy o tolik to narostlo. E, ty e, to, ty platby jsou nyní 44 e, miliard a v příštím rámci si musíme rozmyslet, jak dlouho to takto má trvat e, a jestli budou i platby Britů započítávány do víceletého finančního rámce, jestli s ním Britové budou muset souhlasit e, a zda zvolíme model sedmi let anebo pěti plus pěti let. O tom se momentálně diskutuje a není to ještě jasné e, pokud eh, jde o kategorii 4, tak je jasné, že se chceme držet mezinárodních cílů. To znamená, eh, prosazení cílu udržitelného rozvoje musí být ve středobodu našeho zájmu a domníváme se, že cíle 2, 6 a 7 jsou především významné pro fondy, eh, které vytvořila Evropská unie a pak je tu samozřejmě také otázka e, zabezpečení potravin, e, vzdělání, zdravotnictví malých a středních podniků, vody, obnovitelných zdrojů, inovace, e, efektivní administrativy. A to všechno by mohlo vytvořit dobrý rámec a myslím si, že podle toho bychom také měli poskytovat platby v rámci víceletého finančního rámce. Jde tady samozřejmě také o to, abychom mobilizovali soukromý sektor nejen v Evropě, Evropě, ale eh, globálně eh, a to společně s nejméně rozvinutými zeměmi. Eh, samozřejmě jsou tu představitelné i modely blendingu a PPP. Podle mého názoru je důležité v evropské politice sousedství používat ten princip více za více, more for more, tedy přístup založený na pobídkách. To je nesmírně důležité a proto eh, tu vyvstává otázka, zda bychom se neměli také snažit eh, o to, aby politika rozvojové pomoci e, byla výše na žebříčku priorit. Momentálně je spíše na, mezi, na, na mezivládní úrovni a ne tolik pod kontrolou Evropského parlamentu. E, já si myslím, že by pro e, veřejný účinek bylo nesmírně důležité i pro efektivitu různých programů z tohoto důvodu by bylo užitečné se nad tím přinejmenším zamyslet nad tím, jaké další zdroje bychom mohli používat. Zda to mají být zdroje soukromé nebo veřejné, zda mají být místní nebo mezinárodní. Tady je velký prostor pro úvahy a e, na evropské úrovni už máme různé e, svěřenecké fondy, e, které vznikly, nástroj pro Turecko a další. A proto je podle mě potřeba se principiálně, principiálně nad tím zamyslet a mě velice zajímá názor e, vážených kolegů. E, zda si myslí, že ve víceletém finančním rámci bychom měli vytyčit nová těžiště. E, je to velice důležité pro tento výbor respektive pro dokument, který hodláme vytvořit a který bude potom prosazován. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Slovo má Eli Schlein za socialisty nejprve, jakožto stínová zpravodajka. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Rybigovi. Já si myslím, že je nesmírně důležité, aby tento výbor vypracoval silné stanovisko Minulý týden jsme se dohodli na rozpočtu pro, roček, pro rok 2018, který bohužel kreslí velice znepokojivý obrázek před blížícím se vyjednáváním o e, budoucím víceletém finančním rámci. Vidíme škrty v rozvojové pomoci, v humanitární pomoci a e, rozpočet se soustředí pouze na e, bezpečnostní priority a bezprostřední sousedství EU. Evropská unie zcela zjevně nevnímá celkový obraz. Do roku 2050 bude v Africe 10 desetkrát více mladých lidí než v Evropské unie. A e, investice do dlouhodobého rozvoje je i investicí do prosperity a stability EU. Proto potřebujeme ambicioznější víceletý finanční rámec v souladu s e, cíly udržitelného rozvoje OSN, o kterých jsme se bavili dnes ráno společně s poslanci národních parlamentů. A musíme e, naplnit závazek ODA 0,7 Souhlasím s revizí tohoto stropu směrem nahoru, protože nové závazky si žádají nové zdroje. Konzistentní, transparentní, Financování je důležité eh, pro to, abychom odpověděli na potřeby lidí, kteří jsou postiženi chudobou, nerovností a klimatickými změnami. Eh, je to otázka konzistentnosti a dodržování mezinárodních závazků. Podle mě musíme oddělovat rozvojovou spolupráci od bezpečnosti. Programy bezpečnosti a stability Eh, mohou mít pozitivní dopad na rozvoj, eh, to nepopíráme, nicméně eh, není to správné využití ODA. Měl by existovat další nástroj na intervence v oblasti míru a bezpečnosti. Je dobře, že případné sloučení rozpočtových okruhů 3 a 4 bylo smeteno ze stolu. Je potřeba, aby rozvojová pomoc nevěnovala spíše domácím zájmům, zejména v oblasti migrace. Například u svěřeneckého fondu pro Afriku se zdá, že všechno je podřízeno konečnému cíli zastavit příliv migrantů. Eh, je to eh, otázka eh, priorit přijímajících zemí. Já to řeknu jasně. Je potřeba obnovit integritu rozvojové pomoci a humanitárních kroků tím, že ukončíme kondicionalitu pomoci. Hlavní prioritou pomoci EU by mělo být podporovat rozvojové země a ne sloužit evropským zájmům v oblasti migrace a bezpečnosti. Musíme se také zamyslet nad EDF, což je obrovská výjimka z principu rozpočtové jednoty, která už možná není tak obhajitelná. Víme, že před námi je mnoho neznámých, například budoucnost kotonů, eh, dopad Brexitu a otázka stropů. Nicméně musíme se nad tím eh, v tuto chvíli zamyslet. Skutečné zjednodušení eh, externích nástrojů financování je nutné proto, abychom zajistili koherentnost a umožnili demokratickou kontrolu a dohled. Nástroje, které jsou mimo evropský rozpočet, by se měly používat pouze po omezenou dobu a pro konkrétní cíle. Využívání svěřené svěřeneckých fondů eh, jako je Madat pro Sýrii, to je pochopitelné, ale boj proti chudobě a nezaměstnanosti v Africe a proti prvotním příčinám migrace e, nemůže být chápán jako e, kritická situace, kterou je třeba vyřešit za krátkou dobu. E, pravidlem by mělo, měla být rozpočtová jednota a nástroje mimo evropský rozpočet by měly být výjimkou. Opakuji, že nové závazky si žádají nové zdroje a je potřeba svěřeneckých fondů, abychom pákovým efektem získali peníze z dalších zdrojů, což zcela jasně ukazuje, jak zdroje Evropské unie jsou nedostatečné k tomu, abychom naplňovali naše cíly a závazky. E, nástroje blendingu a nové plány externích investic by měly splňovat standardy transparentnosti. Nepopíráme důležitost zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce a do naplnění cílů udržitelného rozvoje, ale potřebujeme obezřetný přístup. Adicionalita by měla být zaručena na základě e, pojistek a garancí lidských práv a životního prostředí prostředí. Je třeba se soustředit na malé a střední podniky a mikropodniky a ne tolik na soukromé společnosti z Evropské unie. Tady nejde tolik o hospodářský růst jako o udržitelný růst a e, lidský blahobyt. Takže v tomto duchu budou vypadat naše pozměňovací návrhy a já se těším na konstruktivní spolupráci s panem Rybigem a se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát, Charles Gerens, za liberály.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 FR. Parlament, Evropský parlament je pro. K těm, celý, k těm, co váhají, to jsou členské státy. Členské státy, tedy ti, kteří platí, kteří nám musí dávat peníze. Tady je třeba se zamýšlet nad zdroji alternativního fi- financování Oni jsou obzvláště efektivní v některých oblastech. A jsou tady dva, dvě věci, které nám dělají starosti. Jednak Brexit a jednak uh, budžetizace fe, uh, Brexit. Od uh, roku 2019 budeme bez jednoho z hlavních příspěvatelů, velkého čistého přispěvatele, takže skutečně nám budou chybět zdroje ve financování evropské rozvojové politiky. A za druhé, to, že nemáme dostatečné prostředky na to, Eh, bude skutečně závažná situace. Pokud členské státy budou váhat s poskytováním prostředků, pak mm, Eh, bude obtížné získávat prostředky z rozpočtu, mm, bude spolu soupeřit rozvojová politika s regionální politikou proti mm, politice výzkumu a tak dále. Bude to prostě chaos. Takže skutečně se musíme podívat na eh, situaci, kde budou velké škrty. A ta, právě ta um, budžetizace nebo Evropského rozvojového fondu bude také velmi důležité téma, protože Evropský parlament je e, pozorovatelem procesu. Pokud mm, Evropský rozvojový fond bude e, budžetizován, stane součástí rozpočtu, tak to tak je otázka, zda to zvýší dostupné prostředky do Evropské unie nebo sníží objem, jejich objem. Budeme mít, to mít stejný dopad. E, takže bych si přál, abychom eh, dělali lépe politiku, kde už teď je málo prostředků. Eh, k tomu je váhavý přístup eh, členských států, co se týče přidělení vlastních zdrojů Evropské unii, bez, aniž bych mluvil na, nedostatečném mm, rozhodovacím systému na evropské úrovni. Vždy je možné najít důvody, jak zablokovat ten proces. Já jsem velmi zneklidněn Eh, co se týče tedy tohoto tématu. Je třeba být rozhodní. Uvědomit si nebezpečí, které jsou na cestě k p- přijetí VFR po roce 2020. Děkuji ještě dva Heidi Hotala za zelené. Nejdřív paní Haltala a potom zázelené a potom další. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu Rubigovi za návrh eh, tohoto stanovisko a myslím, že eh, eh, se očekává, že bude spíše toto stanovisko doplněno. Není tam nic, čím bych nesouhlasila, ale ráda bych něco přidala poslední době mi dělá starosti to, že komise již asi uvažuje o velmi radikální eh, reformě eh, rozvojové pomoci a myslím si, že bychom se toho, té diskuse měli eh, účastnit a já jsem to již říkala dnes dopoledne, abych informovala alespoň parlamenty členských států. Jistě ta argumentace flexibilitou bude zde a víme, Eh, a je to tak, samozřejmě víme, že ta flexibilita je potřeba při reakci na humanitární krize, ale co dlouhodobé cíle? Pokud tedy skutečně dojde na to, že by komise hm, spojila a spojila, propojila ty stávající nástroje, čímž by eh, vlastně zajistila tu flexibilitu jejich využívání pro, řekněme, i nedefinované účely, co se stane správním základem. To je, myslím, něco, o čem bychom měli hovořit právě nyní. Obávám se také, že by to mohlo být e, součástí jaksi nějakého zakrytí hlavy nebo kapitoly 3 a 4 vnitřní a vnější bezpečnost a jejich jakési promíchání. E, tady jistě bude v rámci mm, otázek migrace i otázka důraz na bezpečnost, ale my jako parlament a náš výbor musíme se držet eh, té zásady dlouhodobých eh, cílů a rozvojových cílů a zajistit dostatečný rozvojový rozpočet. To, co je pozitivní, již bylo řečeno v té, tom návrhu uh, pana Rybika, že jsou to ty nejméně rozvinuté země, které potřebují tu potřeby, to je zřejmé a potřebujeme zdůraznit soudržnost politiky, potřebujeme zdůraznit, aby otázky genderové se staly jakýmsi průřezově, jaksi průřezově přítomné ve všech politických eh, oblastech. Dnes dopoledne jsem si všimla, že Brits Britský kolega z Westminster již hovořil o Británii versus Evropa. To mě rozesmutnilo, protože se domnívám, že ještě dojde na zázrak a v rozvoji rozvojové pomoci musíme s Británií zůstat jednotní a stát velmi blízko, protože sdílíme názory na to, jak eh, rozvojová pomoc má a rozvoj má vypadat. Pokud jde o zastropení, souhlasím s předchozími řečníky, že potřeby budou eh, narůstat a pokud bude Evropa chtít si zachovat svoji důstojnost, eh, musí posunout to zastropení nahoru. To myslím, že je ne pochybné. Jak eh, eh, eh, řekl Charles Gerens, zmiňoval, že se, nevím, jak jste to přesně řekl, říkal jste, že se blížíme k nějakému neklidnému období. Podívejme se na klimatické změny. Dnes eh, o těchto klimatických eh, změnách hovořil španělský kolega o dopadech na eh, mm, Iberijský poloostrov. Takže toto musíme vše mít na paměti a musíme také kompenzovat nevůli a neochotu Spojených států přispívat na zmírňování dopadů klimatických změn. Takže se domnívám, že bychom měli mít s komisí eh, velmi důkladnou eh, diskuzi, která se bude týkat těch nových radikálnějších myšlenek a těch instrumentů. Ano, k tomu se dostaneme později, paní předsedkyně, nejdříve na ten dlouhodobý eh, rámec a k těm instrumentům se dostaneme asi až později. Mirej Dona je první, další, další řečnicí je tady dnes poprvé. Je suis nouvelle dans votre commission. No, já jsem nová ve vašem výboru a já doufám, že tady budu dobře pracovat. Děkuji panu Rubikovi také za jeho práci, která je eh, obohacena řadou pozměňovacích návrhů. Pokud eh, udržitelný rozvoj je prioritou a jeho, jeho cíle, tak se jedná především o závazek států, ale také aktérů, jako jsou podniky, združení eh, a podobně. Angažovanost ehm, EU nemůže nahradit angažovanost vlád členských států, které mohou nejlépe respektovat své závazky. Co se týče zvýšení podpory realizaci cílů v rozvojových zemích, tak je na členských státech, aby eh, odůvodnili eh, financování eh, těchto cílů. Také eh, Vítám eh, dlouhodobé cíle, jako je výživa, zdravový vzdělání, energetika, infrastruktura. Co se týká inovací a eh, governance a eh, jejich podpory, aniž bychom ztráceli ze zřetele naléhavé cíle. Veřejná pomoc, mm, rozvojová pomoc umožní mobilizaci financování eh, na tento rámec, což umožní kofinancování projektu, to je, což je vždy žádoucí. Co se týče humanitární pomoci v důsledku katastrof, odpovědnost dotčených aktérů musí být dále přeskoumána, aby zaplatili původci těchto škod spíše než daňoví poplatníci zemí, kteří nejsou zodpovědní. Se týče snižování rozpočtu, myslím, že je nevhodné, eh, aby odpovědnost za Brexit eh, šla na úkor eh, rozvojové spolupráce a nevyužívaly se nástroje, jako je rozvoj Eh, vlastní suverénního rozhodnutí. Děkuji. First. Děkuji, já bych ráda zareagovala ještě také sama. Pokud jde o ty věci, které stojí eh, mimo ten rozpočet, vidíme stále více eh, těch svěřeneckých fondů, které stojí mimo něj, když vidíme, že, os, že skutečně se do toho dostávají peníze dalších eh, eh, donátorů, ale pokud tam dáváme jenom my peníze, tak eh, jsou to vlastně svěřenecké fondy, na kterými nemáme dostatečnou demokratickou kontrolu. Pokud jde o bod 5 v té zprávě, to znamená zařazení do rozpočtu i toho EDF, Evropského rozvojového fondu, v kontextu celkového nárůstu všech těch všech vešít, veškeré té eh, pomoci, to je tedy vlastně otázka navyšování toho stropu stropu. Ta, a tady by to mohlo být nebezpečné, jak si zahrnout EDF do toho rozpočtu, protože by tady došlo vlastně k navýšení, ale ve skutečnosti by to, byl, by to znamenalo snížení. A pokud jde o Brexit, e, nejde o to, že bych chtěla někoho vinit, ale Spojené království e, patří, e, platí nejméně téměř 15 5 miliard euro a 10 DCE. USA je tež přispíváno eh, Británii 700 milionů Eh, britských liber, takže dojde k tomu snížení rozpočtu a budou nám chybět peníze, jakmile eh, Spojené království eh, odejde. Já doufám, a to je další důvod, že po Vánocích bude schoda na tom, že přijdeme k druhé fázi vyjednávání a budeme hovořit o budoucnosti a budoucích vztazích mezi EU e a Spojeným královstvím. Spojeným království je velkým do donátorem, dárcem eh, eh, má to uzákoněno ve svých předpisech, že to bude tedy 0,7 rozpočtu. Nevím, jak eh, to bude Británie dělat nadále, nicméně bylo by žádoucí, abychom spolupracovali společně. E DF by mělo být předmětem těch diskusích, ale, ale Británie bude muset udělat určité gesto, určitý návrh. Je to skutečně důležitá zpráva, je potřeba, abychom hovořili o DF a jak to vnímá komise, ale největší diskuse bude kolem těch celkových eh, stropů, protože toto je rozpočet 2021, eh, který začne až na konci tohoto období bude, a až skončí tato období, bude, bude to do roku 2008, 2028, takže to období bude klíče. Vidím Vanca Grimoda kde za komisi a komise se k tomu též vyjádří. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád vyslovil tři zamyšlení, pokud jde o tento návrh stanoviska, které um, poslanci projednávají. První zamyšlení je v tom smyslu, že následující uh, uh, víceletý uh, finanční rámec je příležitosti převést do tohoto rozpočtu mezinárodní závazky EU a členských států EU. A Eh, Sg e jsou jedním z těch příkladů, které se toho týkají a také bych odkázal na Addis Abebu, kde EU kolektivně obnovilo eh, závazek 0,7 pro ODA a nula, eh, k naplnění toho cíle 0,2 pro nejméně rozvinuté země. Takže tyto kolektivní cíle nejsou jenom na úrovni člen, e, celé EU, ale také na úrovni členských států a je klíčové, aby e, i EU na úrovni, tedy celounijní, e, se zavázala v rámci víceletého finančního rámce, který představuje příležitost takto ambiciozně se zavázat, protože se to učinilo mezinárodně a to v rámci obnoveného politického rámce, pokud, který vznikl v rámci Evropské schody k rozvojové pomoci a rozvoji rozvojových zemí. Pokud jde o budžet, prioritizaci eh, Evropského rozvojového fondu. Ta zpráva hovoří o, jednak o objemu, jakmile to bude zapracováno do rozpočtu, tak tady vzniká otázka stropu a úrovně ambice na úrovni EU. Ehm, Vedle toho jsou tady další klíčové otázky, které budou eh, vlastně v rámci těch rozhovorů kolem budžetizace rozvojového fondu. Jaké jsou rezervy, které v současné době v EDF jsou a jaká je otázka eh, flexibility? EDF e, má asi 20% rezervu. Mělo tedy na začátku, tento fond měl na začátku eh, tohoto období a to je velké velký, velká částka, eh, která pokud se mění politické priority, my jsme to vždy eh, výdali ve všech těch víceletých rámcích, kdy se ty politiky, priority mění a tato rezerva je tudíž velmi celá, cená v tom smyslu, že může pomoci řešit změny těch eh, priorit. Otázka eh, tedy zapracování EDF do rozpočtu bude eh, i ve, povede k otázce, jak ta rezerva bude zapracována do rozpočtu. To je první otázka. Druhá věc je ta, že některé prvky stávajícího EDF se nejs- jsou takové, že se nedají zahrnout do rozpočtu. Jsou to výdaje, které jsou financované v rámci mírového nástroje pro Afriku. A to ze zákona nemůže být zapracováno do rozpočtu a toto zase povede k otázce, pokud dojde k budžetizaci EDF, co s těmito výdaji, s těmito výdaji a jak je nastavit mimo rozpočet a povede to k dalším otázkám, které souvisejí s bezpečnostní a obranými vývoj, výdaji. A třetí myšlenka se týká architektury těch jednotlivých nástrojů při tom novém rámci, který máme na evropské úrovni a vzhledem k tomu, že máme celou řadu externích financujících eh, eh, instrumentů, eh, já jsem to počítal, máme těchto nástrojů 15, 15 různých právních základů a já jsem je porovnával a počítal a například položce eh, dvě nebo kapitele dvě máte šestkrát tolik než ve čtyřce a polovinu hm, těch všech eh, instrumentů. Takže v té kapitolo čtyři tam spadá ta rozmanitost těch eh, instrumentů, těch nástrojů a to poškozuje účinnost pomoci, protože to vede k velké komplikovanosti nejenom pro různé agentury, které to provádějí, ale i jinak. Takže je třeba se zamyslet nad tím, jak to celé, jakým způsobem eh, zeštíhlit ve světle budoucího eh, VFR a budoucích eh, programů, abychom měli něco, co se lépe zvládá a to bude ve světle eh, konkrétních specifik vnějších eh, vztahů. Tolik tedy z mé strany. Děkuji. Um, I'll give the floor back to Děkuji, dávám slovo znovu Pavlu Rubigovi. Eh, já bych chtěl eh, poděkovat za ty připomínky, které pro mě byly velice užitečné. Myslím si, že tady jde zkrátka o to, aby v oblasti rozvojové politiky také byla k nalezení evropská přidaná hodnota. Tedy to, kde může Evropská unie oproti národním poskytovatelům pomoci eh, poskytnout přidanou hodnotu všichni vědí, že velké náklady to znamená i pro národní úroveň, kdybychom nespolupracovali, takže i v oblasti subsidiarity si myslím, že se dá přidaná hodnota najít a domnívám se, že po Brexitu samozřejmě na druhé straně vznikne šance na vytvoření nové spolupráce na novém základě s novými prioritami a ještě uvidíme, jak budou vypadat ty financi, finance. Já bych si přál, aby eh, platby za Brexit eh, v eh, Evropské unii byly také začleněny do odpovídajícího rámce. Nelze přijmout, aby byla Velká Británie vyřízena jedinou platbou. Patrně to bude rozděleno do více let a právě tak lze tyto platby plánovat v oblasti vlastních zdrojů. Tady by rozvojová politika mohla získat novou šanci. Takže já to nevidím čistě pesimisticky. Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom rozvíjeli tuto linii a z vašich příspěvků jsem poznal, že máme společný cíl a v takovém případě si myslím, že můžeme v novém víceletém finančním rámci znovu dosáhnout toho, aby Evropská unie hrála silnější roli zprávy. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Máme lhůtu pro pozměňovací návrhy. Eh, Heidi, chce ještě něco dodat? Eh, já jsem eh, se zájmem poslouchala reakci komise a já neříkám, že zjednodušení nástrojů by bylo špatně, ale musí se to provést velice opatrně, protože jestliže cílem je eh, bránit efektivitu rozvojové pomoci, eh, tak se to nedá provést úplně jakkoliv. A bylo by velice dobré, kdyby nám komise ještě velice stručně vysvětlila, eh, jestli má nějakou analýzu nebo posouzení dopadu. Pracujete na posouzení dopadu? Já bych pouze ráda věděla, jestli se pracuje na posouzení dopadu a jestliže parlament, respektive náš výbor, se zapojí do diskuzí eh, v raném stádiu. Komise? Děkuji, paní předsedkyně. V pracovním programu komise na příští rok eh, je eh, obecný návrh na květen příštího roku a patrně zároveň s ním nebo krátce po něm budou připraveny návrhy na konkrétní nástroje a to bude zcela v souladu s principem lepší regulace. Hodnocení už byla provedena v rámci přeskumu v polovině období, proběhla veřejná konzultace a hodnocení dopadu bude také připraveno a bude zveřejněno společně s návrhem komise. A samozřejmě během celého procesu bude mnoho příležitostí k výměně názorů s Evropským parlamentem. Dobře, děkuji. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 6. prosince v poledne, takže za dva týdny a hlasovat budeme 24. ledna. Děkuji vám, vážení kolegové, a děkuji také Paulu Rybigovi a komisi. A jdeme na velice důležitý bod 14. Humanitární situace v Karibiku po nedávných hurikánech. Máme několik hostů eh, a já je prosím, aby šli sem eh, k předsednickému stolu. Okay, colleagues, we're moving on to item 14. tak vážení kolegové, jdeme na bod 14, jak jsem už říkal, je to velice důležitý bod. Vy, kteří odcházíte, tak eh, já vím, že eh, mnozí z vás eh, chcete být online, dostala jsem e-maily, protože toto téma je velice zajímavé. V Karibiku proběhly zničivé hurikány, hurikán Irma a poté hurikán Maria a v některých zemích byly úplně zničeny celé ostrovy. 95% ostrova eh, svatý Martin ve francouzských Antilách bylo zdevastováno a někdy, když hovoříme o takovýchto ničivých živelných pohromách, tak e, jeden den je to ve zprávách a druhý den už se na to zapomene, ale my bychom, chtěli my bychom se chtěli postarat o to, aby to, e, v našem, aby to nezmizelo z našeho zájmu, protože chceme uchovávat kontakty s Karibikem a aby Evropská unie sehrála svou roli v obnově těchto států a území. Dnes je velká dárcovská konference v New Yorku a já vím, že eh, je tam zastoupena Evropská komise, takže naše debata je velice dobře načasovaná. Je to nesmírně důležitá oblast, eh, se kterou máme eh, pevné historické vazby. Některé eh, z těchto území jsou součástí Evropské unie, takže jsme velice rádi, že jsou tu, eh, že to máme mezi řečníky zástupce východokaribských států a také zástupce eh, DG DEFCO. Začneme řečníky z Karibiku, je to paní Charlene Schillingford McClimmon která je charge d'affaires eh, velvyslanectví východokaribských států a misí eh, při Evropské unii. Vy tedy zastupujete um, více zemí, můžete uh, vysvětlit podrobněji, které zastupujete. A prosím vás, abyste nám nejprve poskytla přehled toho, jaká je současná situace, jaké jsou problémy. A potom dáme slovo uh, DG Echo a DG Devco uh, ohledně dnešní dárcovské konference a toho, co můžeme očekávat z dlouhodobějšího hlediska. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát za slovo a děkuji za to, že jste mě pozvali, abych promluvila na toto velice důležité téma. E, přináším srdečné pozdravy z Karibiku, e, přestože e, počasí k nám nebylo příznivé před nedávnem. Já reprezentuji misi východokaribských států, která združuje čtyři země tady v Belgii ale v Karibiku jsme součástí Organizace východokaribských států, která združuje deset zemí, včetně e, závislých území, které jsou součástí Spojeného království anebo Francie v případě Martiniku. Otázka hurikánů v Karibiku je problém, který vnímáme optikou klimatických změn. Takže já e, budu hovořit e, o dopadu klimatických změn na naše země a právě tak o dopadu na naše zadlužení a na naši eh, trvající zranitelnost. Jak víte, protože to bylo ve zprávách a bude o tom hovořit i DG Echo, eh, tak eh, jaký byl dopad hurikánů eh, na náš region. My jsme rizikový region každý rok eh, neustále a jsme ohroženi hurikány, tropickými bouřemi, eh, suchem, záplavami, zvedáním hladiny moří a eroze a ztráty, ztrátou pobřeží. Některé Některé ostrovy přicházejí každý rok o důležité silnice, které se zkrátka propadají do moře, takže jsme neustále zranitelní. Já jsem osobně z ostrova Dominika a v době, kdy na nás udeřil hurikán Maria, jsme se teprve zotavovali z tropické bouře Erika, která se odehrála v roce 2005 a také spustošila náš ostrov a e, to byl e, obyčejný silný déšť a e, ten déšť nás postihl tak těžce, protože mu předcházelo dlouhé období sucha, které příliš nemýváme, protože jsme vlhký, hornatý tropický ostrov. Takže půda byla rozpraskaná, déšť pronikl přímo do ní a půda se zkrátka uvolnila do moře. Takže z toho jsme se zotavovali, dařilo se nám to a pak byla postižena Antigua a Barbuda. Barbuda byla úplně zničena v podstatě a my jsme jsme si z toho vzali ponaučení do budoucích příprav na příští hurikány, že je třeba skladovat potraviny a e, vyčlenit extra zdroje. E, my jsme e, poslali pomoc na ostrov Barbuda, kde lidé přišli úplně o všechno. Barbuda je momentálně neobývaná, což je poprvé po třech letech, kdy na ostrově nežijí obyvatelé. My z Dominiky jsme poslali samozřejmě zásoby, e, nicméně jsme zůstali bez zbraní po hurikánu Maria. E, pokud jde o e, krmení obyvatel po e, hurikánu. I v ostatních e, aspektech jsme samozřejmě zcela bezbraní. Pokud jde o situaci v Karibiku momentálně, jedinou otázkou je, který ostrov nebyl postižen. Máme více než 17 postižených ostrovů, jak po Marii, tak po Irmě a mezi ně patří všechna území Eh, nizozemská, francouzská, britská, americká i nezávislá. A chtěla bych eh, se s vámi podělit o jednu informaci, která zatím nebyla příliš viditelná v té globální diskuzi a to je, že mezi roky 1990 eh, a 2017 eh, byl Karibik postižen 320 eh, přírodními katastrofami, což vedlo k zadlužení 20 miliard dolarů. Karibik je jedním z nejzadluženějších regionů na světě. Náš současný dluh je asi 49 miliard dolarů, ale z toho 41 miliard z důvodu přírodních katastrof a následných obnov. U toho bych se chtěla trošku zastavit. My jsme klasifikováni jako země se středním příjmem na základě HDP na hlavu, proti čemuž často protestujeme. Eh, jestliže jste ostrov, který může být během pár hodin zničen, tak jak je možné, že přicházíte o ODA, protože jste oficiálně země se středním příjmem. Eh, to je relevantní pro naši diskuzi, eh, protože to může být pro vás důležitá informace při pokračování vašeho dialogu. Takže 31 miliard dluhu v souvislosti s obnovou. Protože pokaždé, když jsme eh, postiženi hurikánem, nás to úplně neparalizuje, úplně nás to nezničí. Vezmeme si půjčku na obnovu přístavu nebo obnovu silnice. Uvedu to na příkladu ostrova svatý Krištof a Nevis, který postihl hurikán Irma v září. Eh, tam byl přístav Marina, která se chystala k otevření a ta byla úplně zničená, nestihla se ani pokřtění, eh, ale samozřejmě už byla zaplacená a bylo potřeba ji obnovit. E, my tedy e, ztrácíme přístupy k financováním, financujeme to sami, potom další rok e, začne znova sezóna hurikánu a celý proces začne úplně od nuly. Takže to je důležité si uvědomit, jaká je naše situace, jak jsme zranitelní. A je to zranitelnost, která nikdy neskončí. Já už jsem tedy, tedy zmínila zadlužení našeho regionu a chtěla bych se s vámi podělit ještě o tuto informaci. Máme deset eh, zemí, které mají poměr HDP eh, ku dluhu vyšší než 60% a dvě, které přesahují 120, poměr HDP k dluhu 120. Eh, takovýto stav panuje v Karibiku. A já vám to říkám, protože to ukazuje, jak musíme spoléhat na naše partnery, jak jsme na nich závislí a na jejich nouzové pomoci. Také se účastníme probíhajících vyjednávání o e, budoucnosti kotonu, a to s partnery, kteří jsou často nejméně rozvinuté země, a e, tento region nemá ani, to jsou regiony, které ani zdaleka nemají tolik dluhu jako my. 38 zemí v subsaharské Africe mají poměr e, dluhu k HDP jenom 59%. Právě tak rozvojové země v Asii mají 55%. Nicméně Karibik přesahuje 100% v některých případech, 10 e, ostrovů přesahuje 60%, to je opravdu, opravdu velice svízelná situace. Ještě zpátky k hurikánům Letos na podzim v září jsme měli dva hurikány kategorie 5 v rozmezí dvou týdnů, což eh, nemá v historii období. A hurikán Maria je rychle se zesilující hurikán, který za pouhých 18 hodin přešel z kategorie 1 do kategorie 5. To také nemá období. Eh, většina našich obydlí domovů vydrží hurikán kategorie 3, eh, ty posílené na kategori- i kategorii 4, nicméně zničeny byly v podstatě všechny všechny domácnosti, 90% infrastruktury. Na Dominice je v podstatě všechno pryč, na Barbudě také, svatý Martin je na tom nejinak. Národnost toho ostrova je jaksi neuchrání od větrem. Když přijde vítr, tak všechno jde pryč. Například dům mých rodičů je bez střechy, a jsou tam lidé, jejichž domy se fyzicky posunuli kusy země skončily zkrátka v korytu řeky a tak dále. Takovéhle věci se u nás dějí a současný stav je takový, že většina lidí, přes 95% je bez elektřiny, e, právě tak jsou poškozeny vodovody a mnoho občanů je vysídleno. Takže taková je momentální situace, to též je na britských panenských ostrovech, na svatém Martinu. E, Barbuda je teď prázdná, jak už jsem říkala, poprvé po třech letech a ten dopad na nás je takový, že je postiženo 90% naší infrastruktury a 100% zemědělství. Bydlení, školství, voda, zdravotnictví, rybářství, lesnictví. Lesnictví je důležité, protože mnoho karibských ostrovů eh, se věnuje ekoturismu, turistice, eh, potápění a tak dále. A můj ostrov eh, Dominika má značku image zachované karibské přírody. Máme zákony už asi 40 let na ochranu přírody i na ochranu eh, moře a jeden z našich národních parků je už 20 let místem světového dědictví UNESCO. Nemáme žádné mezinárodní letiště, nemáme žádné eh, hotelové řetězce, měli jsme dva velké hotely, velké na karibská měřítka, ale všechno ostatní jsou rodinná ubytování, rodinné podniky. Nekácíme lesy za účelem ekonomické aktivity a eh, byli jsme považováni eh, za eh, zemi, která přispívá k ochlazování životního prostředí. Nicméně kroky a jednání jiných způsobily, že jsme teď v první linii eh, následků klimatických změn, což eh, řekl náš premiér eh, v OSN v New Yorku a řekl to znovu minulý týden. Země eh, Karibiku nijak nepřispívají ke skleníkovým emisím a ke klimatickým změnám. Nicméně stále jako první pociťujeme následky. Snažíme se chránit naše životní prostředí, nicméně jsme byli úplně zničení a jsme bezmocní. Nemůžeme s tím vůbec nic dělat a právě proto usilujeme o partnerství se zeměmi v Evropě, Evropě i jinde. Ten dopad na nás eh, je lidský a sociální, je ekonomický. Zavírají se firmy, eh, zanechávají ekonomické činnosti, eh, mizí pracovní místa, nejezdí turisté, e, pokud jde o zdraví, tak máme nemoci z kontaminované vody, e, není poskytována zdravotní péče. Byli jsme známí e, tím, že jsme měli největší počet osob starších 100 let a ti nezemřeli přímo při samotné bouři, ale na následky této bouře tím, že neexistovala zdravotní péče, že se nedali pro ně skladovat léky. Takže ty výzvy jsou obrovské v mnoha sektorech. I bezpečnost je problémem. Jak víte, tak eh, Karibik je transitním uzlem pro drogy, které putují z jihu na sever a my momentálně nemůžeme vykonávat eh, dohled nad těmito aktivitami. Momentálně veškerá naše práce je pozastavená, takže i pohraniční bezpečnost eh, se nehlídá. Biodiverzita je naprosto zničená. I když některé stromy stojí, tak jsou zcela bez listů. Má to vliv na volně žijící druhy, na rostliny a už dříve jsme byli na eh, seznamu zemí ohrožených ztrátou biodiverzity a vyhynutím, takže to je eh, několik z problémů, kterým čelíme. Eh, tím bych chtěla skončit a vím, že DG Echo bude hovořit o humanitární pomoci z Evropské unie, ale zkrátka jsem vám chtěla předat několik hlavních sdělení zejména to, že jsme eh, extrémně zranitelní a že neustále stavíme a znovu stavíme po každé eh, živelné pohromě, že jsme oficiálně eh, země se středními příjmy, ale myslíme si, že jsme oběťmi ekonomických rovnic, protože zkrátka nezapadáme do systému. Barbuda byla zničena v průběhu šesti hodin tak k čemu je, že má vysoký příjem. Dá se opravdu říci, že má vysoký stát, vysoké stádium rozvoje, když eh, ten rozvoj je tak pomíjivý a tak křehký. Máme vysoké zadlužení, které se kumuluje po 40 let a které je způsobeno tím, že neustále znovu stavíme infrastrukturu eh, prostřednictvím půjček. Dřív jsme měli fiskální prostor, protože jsme byli tady středně příjmové země, ale už nemáme. A země, eh, které těží z ODA, tak jak to razí OECD, tak eh, to už je nadále nerealistické. Bylo by dobré, kdyby evropské země se v OECD ozvaly což eh, doufám by nebylo marné, doufám, že ty diskuze někam povedou. Takže ještě eh, na závěr eh, citát z eh, projevu našeho premiéra z Bonu. Ten řekl, jsme v první linii a není to nějaká metaforická válka, ani metaforická linie. Je to linie, na které pohřbíváme své mrtvé, utěšujeme truchlící, ošetřujeme si rány a voláme o posily. A tímto citátem bych skončila a těším se na vaše otázky. Děkuji vám for that um, outline. Um, colleagues... Děkuji. Děkuji. Uh, jak jste slyšeli, Barbuda, jak jste slyšeli, Barbuda je nyní pod, po, poprvé po 300 letech neo uh, bydlena a uh, víme, že se vlastně již je příliš pozdě. Já jsem sama navštívila Dominiku a vím, je to krásný ostrov a je velmi smutné slyšet, že ta eh, devastace je tak eh, rozsáhlá. My eh, určitě se musíme zamýšlet nad tím, zamýšlet nad tím jak můžeme pomoci. Nyní požádám o zástupce generálního ředitelství ECHO, pana Langgrafa. My trošičku nám dochází čas, takže bych prosila o stručnost. Budu tedy stručná ve svém úvodu. Takže jaká je situace nyní momentálně? momentálně. Děkuji, paní předsední, předsedající. Já se jmenuji Martin Langraf a jsem eh, stávajícím ředitelem eh, DG Eco. Mám na starosti mimo jiné také Karibské ostrovy a pokusím se být velmi stručný a eh, pokud jde o, a říci něco o humanitární pomoci ze strany EU. Um, Šerše Dafer již popsala, jaká byla ta situace. 9, 90 eh, lidí zahnulo 5 milionů lidí eh, dotčeno, velká škody na bydlení, eh, vodě, elektřině, odpadních systémech a tak dále. Pokud jde o reakci, ví, asi víte, že uh, Koordinační centrum v rámci DG eh, Echo monitoruje eh, globálně s 24 eh, hodin denně situaci všude, takže my jsme věděli, že vznikají tyto hurikány, kam se pohybují a my jsme se okamžitě mm, obrátili na naše odborníky, aby rychle navštívili Um, ostrovy a vyhodnotili ty škody a bylo to dosti náročné, protože ne všechny ty ostrovy jsou přístupné dobře, uh, uh, um, zejména uh, v souvislosti s hurikánem Maria. Takže jsme také koordinovali velmi detailně s členskými zeměmi, to nebudu říkat nějak detailně, protože jde hlavně o to, čeho jsme tedy dosáhli. Humanitární finance, tři miliony eur byly eh, v fázích poskytnuty a eh, přispěli jsme Mezinárodním fondu Červeného kříže. Část těchto peněz eh, Kuba, Antigua, Barbuda, Svatý Martin a další místa, včetně Dominiky, byly místa která dostala pomoc, protože to byly příjem, ta patřila mezi největší příjemce společně s Kubou a Antigou. Eh, eh, to eh, s Eh, týkalo také eh, rychlých výzev OSN 65 eh, tisíc lidí v Dominika a 165 tisíc a další akční plán 2,1 milionu lidí. To byly ty aktuální výzvy. OSN, eh, občan, eh, civilní eh, obrana, ochrana, mechanismy této ochrany, včetně na ostrově Dominika. Náš tým navštívil Dominiku a koordinoval předání pomoci, která byla nabídnuta Spojeným královstvím, Francií, Belgií a nizozemském a tato pomoc se sestávala z hmotné pomoci, eh, jednotka na čištění vody, pomoc logistická a dopravní, ehm, eh, stany eh, a různá přístřeší, přenosná přístřeší, která byla, které byly poskytnuty. Tolik tedy k humanitární pomoci, která byla poskytnuta. Můžu se vyjádřit i detailněji k těm konkrétním věcem, ale z mého pohledu je důležité, že od prvého dne jsme velmi úzce koordinovali s eh, kolegy z oblasti rozvojové pomoci, abychom zacílili dobře tu pomoc a abychom skutečně eh, přispěli k té obnově a rekonstrukci. A tato koordinace fungovala velmi dobře z našeho eh, pohledu. Mohl bych zase jít do větších detailů, ale, a, mm, ale řeknu alespoň to, že jsme v fázi transformace, jak sdílet tuto eh, pomoc eh, například zvláště na Kubě, Antiga, Barbuda a e, Dominika. A to sdílení té pomoci s e, rozvojovou pomocí mohu e, zmínit detailněji, ale předtím, než tak učením, tak bych asi předal slovo kolegyně za DG Devko právě z pohledu pohledu um, rozvojové pomoci a s ohledem na tu konferenci. Eh, takže prosím, ano, eh, generální ředitelství DEVKO a konference v New Yorku. Děkuji, já se jmenuji Karolina Adriancen a jsem zástupkyní vedení DG Devko pro spolupráci s Latinskou Amerikou a Karibikem. Komisionary. Jak už bylo indikováno, komisař Mimce je už v New Yorku na eh, konferenci dárců, které organizuje OSN na podporu eh, rekonstrukce karibských zemích postižených nedávným hurikánem. V New Yorku bylo eh, schůze, kde se přijímaly závazky ve tři hodiny, tedy bylo oni jsou o 6 hodin napřed, takže komisař Mimica ohlásí podpůrný balíček EU e, více než 300 milionů euro na podporu regionu v reakci na e, jejich potřeby a priority po e, hurikánu. Tento balíček podpory obsahuje reorientaci a frontloading probíhajících plánovaných programů a plateb, které se připravovaly. Proto jsme urychlili řadu eh, plateb a dělali jsme pro frontloading řady nových programů, které jsou připraveny, ale tento eh, balíček také obsahuje důležitou podporu více než 60 milionů nových čerstvých zdrojů eh, z rezerv EDF. Celkově eh, tento balíček EU ve střednědobém a dlouhodobém horizontu eh, navazuje na aktivity již implementovaných kolegy Econ, takže ve střednědobém dlouhodobém kontextu bude podpora EU na dvou úrovních. Bilaterální, na podporu nejvíce postižených zemí, což je Dominika, Antigua, Barbuda a Kuba. E, při rekonstrukci a obnově e, poskytování základních služeb, e, obnova hospodářské činnosti a tak dále. Další bude regionální úroveň, kde EU bude Eh, poskytovat dlouhodobou eh, podporu odolnosti, tedy zvyšování odolnosti. To bude eh, prioritou evropské podpory z dlouhodobého hlediska na regionální úrovni. Toto bychom měli posuzovat z regionálního hlediska, pokusit se posílit některé agentury a instituce v Karibiku, které jsou velmi efektivní okamžitě po katastrofě, jako Sedima, Karibská, eh, Caribbean Disaster Management Agency, takže to, tady bude dalších 14 milionů v programech na podporu této posílení této agentury eh, při zvyšování odolnosti regionu. Jak tedy již bylo řečeno, paní Šenfos McCunem, je, abychom nemuseli to znovu um, budovat od začátku. Pokaždé budeme tedy hledat um, možnosti, mechanismy financování, jako pojistky možná, také role soukromého sektoru je klíčová v rekonstrukci a obnově. Ale EU jako hlavní poskytovatel zdrojů musí sehrát důležitou roli v regionu. Také eh, mohu zajít do větších detailů, mm, co se týče eh, rozboru těchto závazků na národní a regionální úrovni. Ale eh, tady skončím tím globálním přehledem podpory EU pro střednědobou a dlouhodobou Eh, obnovu a odolnost. Děkuji. Dám slovo kolegům, aby mohli klást otázky. Pan Ponka? Enrique, Enrique, omlouvám se. Enrique. Pan Guerrero, to je náš eh, takový mluvčí pro humanitární otázky. Enrique má te slovo jako první. Děkuji. Děkuji za informaci, které jste nám poskytli, také za nadšení, s kterým jste se vrhli na toto téma. Myslím, že mm, když já tady mluvím španělsky, tak to jsou situace, které začínají na I, jako incidencia, to znamená výskyt přírodních katastrof, jak řekla paní McKimon, za 15 dnů přišly dva, nej, nej, dva nejničivější hurikány za dlouhou dobu. To ale není jev, který by nastal jenom teď v létě, ale mm, už se pozoruje, že výskyt těchto přírodních jevů, katastrofických jevů, které jsou důsledkem klimatických změn, že se to stává určitým trendem. A proto se dá očekávat, že do budoucna přijde ještě větší množství podobných katastrof. Další to I je irreparable, totiž nenapravitelný, v tom smyslu, že osoby, které přijdou o život, lidské bytosti, oběti, těchto přírodních katastrof. Ehm, také zničení přírody v některých společenstvech, kde příroda je e, vlastně i způsobem života, i zdrojem obživy, protože tam probíhá hospodářská aktivita, která umožňuje přežití. A proto jevy tohoto typu nejenže mm, Mm, stojí lidské životy, což je to nejhorší, ale také ničí způsob života těchto společenstv. Další úvaha, injusticia, a to je nespravedlnost. Jak už bylo řečeno, jsou to schování jiných zemí, jiných kontinentů, e, které se mm, e, vypouští do vzduchu, a do atmosféry plyny, což mění klima ti, na které to má největší dopad, jsou ti, kteří nejméně přispěli k těmto škodlivým um, věc, k tomuto škodlivému chování, ale incampaciana, to je další španělské slovo na i neschopnost těchto společenství reagovat sami na tyto ničivé události. A pro, eh, to eh, potřebují solidaritu. Parlament na dohodu v Cancúnu poslal, dele, vyslal delegaci. Tam jsme mluvili o tom, jak čelit přírodním katastrofám e, a pár měsíců poté přišlo zemětřesení v Mexiku, hurikány v Karibiku. E, zase se zdůrazňuje potřeba toho, o čem jsme jednali v Cancúnu. V Cancúnu jsme mluvili o dvou různých aspektech. Jednak o solidaritě, jako mm, reakce na tyto události. Komise mm, uvedla, že dáme na tyto cíle více než 300 milionů euro. To je velká suma. Jsou to samozřejmě relevantní peníze, takže můžeme být spokojení a hrdí na tuto pomoc v rámci solidarity, kterou poskytujeme. A pak je tady ještě jeden prvek a to je strategie přípravy na přírodní katastrofy a reakce na eh, tyto katastrofy. Mm jak uvedla naš, naše, náš host ve své prezentaci, toto je v podstatě taková rutina, která se opakuje každý rok. Do určité míry se můžeme připravit na podobné události. Myslím, že Evropská unie ve spojení s OSN, se sekretariátem nebo se zástupcem generálního tajemníka OSN, panem Glitcherem, který má na starosti přírodní katastrofy. Tak, tak to můžeme mm, podporovat strategi- přípravy na podobné katastrofy. Některé škody ale nevyřešíme, když e, se připravíme a zaplatíme škody, ale můžeme poskytnout pomoc, můžeme být solidární tyto oblasti a tento parlament vždy bude pro intenzivnější solidaritu. Poslední věc, to, to už bylo řečeno, ehm, to už řekla paní McCammon, podpora hospodářské aktivity, obchod s touto oblastí prostřednictví obchodních dohod v rámci obchodních kroků, abychom neomezovali rozvoj regionu. Je pravda, že ty katastrofy byly intenzivní, že tam je malá kapacita na obnovu, ale v budoucnu můžeme nejenom podpořit tyto oblasti finančně, ale můžeme je jim výjít stříc i v oblasti obchodní politiky prosím, omezí, máme omezený čas, pak budou koordinátoři, nejpozději začnou 17.30. Marisponga, Nuzamine Donano, kteří žádali o slovo Marisponga. Pan, pardon, pan Ponga. Já budu velmi stručný, položím dvě otázky. Nejprve chci poděkovat všem přispěvatelům, kteří prezentovali situaci eh, v tomto malém ostrově. První otázka. Vy jste mluvili o 300 milionech euro pomoci humanitární. Vy jste necitoval um, ty zámořská území, Antiby, ale nemluvil jste o, da, o, o dalších, San Barthelemy, San Martin a další Angela. Ty mají také uh, přístup k těmto prostředkům. Pak, uh, jak řídíte situaci San Martin a a San Merten? To je jedno je z zámořský region a jedno je ultraperiferní region. Je to ze stejného zdroje? Nebo se to řídí jinak? Z té obálky pro St. Martin, který je nizozemský, a e, jinak pro St. Martin, který je ultraperiferním regionem. Já bych si přála, aby toto bylo zváženo a vyřešeno. Hier vorne ganz. I já vám děkuji. Eh, Enrique v podstatě už pojmenoval ty nejdůležitější věci. Eh, Hrozí tady nebezpečí, eh, že některé ostrovy nebudou v budoucnu eh, vůbec obyvatelné, eh, pokud se klimatické změny budou takto dramaticky vyvíjet dále. Proto mám otázku, jak můžeme posílit odolnost ostrovů. Eh, je potřeba dlouhodobých zdrojů, bilaterální spolupráce, regionální pomoc u nás v evropském rozpočtu je e, dostatek prostředků, e, který může být dát k dispozici, dát k dispozici, ale je toto plánování udržitelné. A druhá otázka e, zní, zda jsou rozdíly v té pomoci, pokud jde o zámořské oblasti, Eh, tedy na, eh, poku, jsou rozdíly mezi východokaribskými státy a například Kubou, protože s Kubou jsou vztahy poněkud specifické. A konečně Enrique hovořil o solidaritě a já si myslím, že můžeme ukázat na malý příklad solidarity. Příští společné parlamentní schromáždění eh, AKP EU se bude konat v Haiti kde také problém hurikánů a klimatických změn je velice citelný. A z tohoto důvodu si myslím, že i v budoucnu můžeme eh, zintenzivnit poskytování pomoci. Děkuji a teď paní Dornano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla navázat na to, co řekl pan Ponga. Ostrovy Svatý Martin a San Barthélemy jsou populární turistické destinace a bylo tam zničeno všechno. 95% infrastruktury těchto nejvzdálenějších zámořských území bylo zničeno. Hurikán Maria způsobil značné materiální škody, e, samozřejmě také odstřihl tisíce domácností od elektřiny. Eh, produkce banánů eh, na Guadalupu a Martiniku, která je klíčová pro ekonomiku, prudce poklesla. Francouzská vláda nabídla těmto ostrovům 30 milionů euro, ale to nestačí k tomu, aby to pokrylo potřeby a aby to napravilo škody, které byly napáchány a které mají hodnotu asi 85 milionů euro. Takže pokud eh, mezinárodní solidarita a humanitární pomoc má být efektivně nasazena, tak eh, se tu naskýtá otázka, jaké politiky má Evropská unie, ke které, Evropské, ke které Francie přispívá, na rozvoj těchto nejvzdálenějších francouzských území a tamnímu sektoru rybářství, zemědělství a turismu, protože to jsou sektory, které utrpěly značné ztráty v září a bude si, žád, bude si to žádat eh, co nejrychleji program ekonomické obnovy. Tak a teď eh, začneme od konce. Nejprve komise eh, DG Devco. Některé otázky směřovaly na vás, potom Echo a potom eh, paní Schillingford McCliman jako poslední. Děkuji vám za otázky. Pokud jde o otázku, zda zámořská území eh, a regiony eh, jsou pokryty eh, pomocí Evropské unie a programy, určitě víte, že různá území spadající do této kategorie mají různý status. Pokud jde o nejvzdálenější regiony, platí různé rámce podpory tu regionální politiku spravuje DG Regio, takže já se necítím stoprocentně kompetentní k tomu, abych potvrdila, jakým způsobem může Evropská unie pomáhat těmto nejvzdálenějším regionům. Pokud jde o zámořská území a země, které jsou součástí EDF, eh, e tak tam můžu potvrdit, že je budeme podporovat, tím také odpovídám na otázku pana Pungy. Evropská unie bude podporovat zámořská území a země, které byly postiženy eh, nedávnými hurikány. Momentálně ještě čekáme na eh, několik hodnocení, hodnocení po katastrofě, které by eh, potvrdilo rozsah škod a identifikovalo přesnou částku, která by byla potřeba. Určitá rezerva už ale byla vyčleněna na potřeby těchto regionů. V sále jsou kolegové, kteří eh, se zabývají tímto tématem detailněji, tak já nevím, jestli jim můžu dát slovo jenom pokud mají co nového říci, ne aby opatova, opakovali. Eh, pokud ne, je to v pořádku, můžeme to potom eh, získat písemně, pokud nemáte teď k dispozici detailní odpovědi. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Eh, já jsem z jednotky z oddělení OCT a chtěla bych dodat k tomu, co už bylo řečeno panu Pongovi, že fond, že finance v rámci toho balíčku 300 milionů, eh, v nich bude zhruba 5 eh, milionů eh, konkrétně pro zámořské země a území. Jakmile zámořská území požádají o finance v rámci oznámky B, tak oficiální žádost už jsme dostali a mnoho zámořských území bylo postiženo zejména zejména tedy Angela, od které už máme žádost o obnovu školského systému. A právě tak eh, svatý Martin a Turks a Kaikos se také ozvali. Pak je to ta otázka různých eh, statutů. To je eh, dlouhodobá otázka. je ostrov svatý Martin, potom nejvzdálenější regiony, potom zámořská území. Jedno z toho je součástí evropské rodiny, ale nikoli evropských území a proto nemá přístup k regionálním fondům, jiná území zase ano. Nicméně určité nástroje k dispozici jsou pro svatý Martin, který je zámořským územím a tam e, děláme vše, co je v našich silách, abychom zmobilizovali dostupné zdroje. E, Interreg, Transreg a e, Evropský fond rozvoje. Interreg umožňuje přemostění těchto dvou zdrojů financí. Komise se snaží podporovat takovouto spolupráci a pan Juncker to potvrdil eh, v dopise panu Tajanimu. Pan Landgraf, prosím. Děkuji. Eh, jenom velice stručně, abych zareagoval na pana Gerrera a pana Noizra. Ano, myslím si, že podle všech dat, které máme, je klimatická změna dalším faktorem, který eh, vytváří potřebu humanitární pomoci po celém světě, což je nesmírně politování hodné a samozřejmě souhlasíme s tím, že musíme i nadále věnovat zvláštní pozornost připravenosti na katastrofy. Jak víte, eh, DG Echo má 20-letou historii programu Debeco, eh, který také intervenoval v Karibiku a tady je také potřeba si jasně uvědomovat, že byly vyvinuty značné kapacity v oblasti zvládání následků katastrof a v oblasti připravenosti na katastrofy, což se ukázalo eh, při intervencích v jednotlivých zemích, že eh, ten stupeň připravenosti je dobrý. A druhý bod v tomto kontextu spočívá v tom, že musíme i nadále zkoumat inovativní schémata, jako jsou eh, pojištění, které bychom mohli financovat, nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru. To jsou všechno elementy, které je třeba zohlednit. Eh, abych odpověděl také panu Pongovi, tak eh, Možná, že jsem vás správně neslyšel, ale nebylo to 300 milionů, eh, bylo to okolo 3 milionů, dolarů, 3 milionů euro humanitární pomoci, které jsme poskytli a pokud jde o humanitární pomoc eh, a nejvzdálenější regiony Evropské unie, což je Guadeloupe, Martinik a svatý Martin, tak je zcela jasné, že eh, podle tohoto právního základu nemůžeme poskytovat humanitární pomoc z humanitárních financí, eh, když jde o území Evropské unie. Mohli, bychom, tedy, mohli jsme intervenovat na svatém Martinovi, Eh, ale ne už jinde, kde jde o nejvzdálenější regiony Evropské unie. Tam ty hranice, kde je možné poskytovat humanitární pomoc, jsou zcela jasné. Já jsem zmínil, které ostrovy jsme, eh, na kterých jsme eh, intervenovali. Antigua, Barbuda, Kuba a Dominika. A potom také v Dominikánská republika, Haiti, Kitts a Nevis a svatý Martin, o kterém jsem právě mluvil, a Turks a Caicos. To jsou země, které dostaly pomoc od Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám a jako poslední paní Schillingford McCliman, pokud má co dodat. Ano, já ráda chci eh, ještě něco připojit. Eh, velmi stručně vím, že nám dochází čas. Eh, chci pokud jde o Dominiku a Antigu, tam proběhlo vyhodnocení po katastrofě a na základě tohoto eh, třístraného posudku Světová, eh, Světová banka EU a UMPD, to znamená 1, milionu, což je, eh, mm, mm, miliard, což je milion, což je asi polovina HDP. Eh, Barbuda Antigua zcela to je eh, zničeny, takže asi 400 milionů eh, v objemu škod. Takže pomoc z EU, jak z humanitární, toho humanitárního proudu, tak také z dárcovské pomoci dlouhodobě je oceňovaná. Je to jenom součást toho, co je potřeby těch ostrovů, které mají tu potřebu je hodně. Mm, první eh, poznámka, která se týkala mm, změny klimatu, na to chci zareagovat. My jsme připraveni do určité míry, máme zkušenosti s hurikány, ale ne, nebyli jsme připraveni na dva hurikány eh, kategorie 5 eh, za sebou a to, že dojde k tak velkému zničení infrastruktury. Chci zareagovat na to dilema, které tady všichni máme. Já jako eh, karibské i evropské, eh, karibští, i karibské i evropské ostrovy. Eh, mm, samozřejmě ty hranice nejsou větru nijak známy, ani ten právní základ není známý větru, který ten vlastně vede k rozdílům mezi San Martin a svatý Martin. Moje, moje rodina přišla na Dominiku v roce 79, tam byl byl hurikán David, který uh, zničil a uh, rodina se vrátila protože na Martinique, protože byli francouzi a mohli se vrátit. Takže ty hurikány nemají pojem o hranicích, právních aspektech a hm, těchto technikálích, takže my bychom se měli podívat na to, co se děje v Severním Atlantiku jinak, podívat se na ty země a ty ostrovy jako eh, ostrovy, které jsou prostě na té, v té první eh, eh, línii, jsou jaksi mm, mimo ty hlavní hranice a hlavní úskopení a protože jsme malí a zranitelní, tak eh, jsme na tom takto špatně bez ohledu na tom, jaká je ten právní základ. Nemůžeme zdůvodnit logicky po- pomoc jedné polovině ostrova a ne druhé. A to samozřejmě není náš úkol, ale ti, kteří mají tu pravomoc, by eh, měli s, eh, směřovat k vytvoření jednoho nástroje, jedné obálky, která by byla dostupná všem těm zemím, které jsou dotčeny takovými katastrofami. Ať jsou to, ať jsou to eh, bez ohledu na to, jak je klasifikujeme, zda patří do Evropy nebo ne, zda jsou to eh, zámořská, eh, zámořská území nebo jsou to ta nejvíce odlehlá. My máme všichni dědictví, které je společné a které hm, nás také, jak si to utrpení dnešní je společné a je potřeba, abychom inovativně přistupovali k těmto instrumentům a přišli se eh, s novými stávající eh, situace nevyhovuje. Děkuji. Děkuji za toto velmi jasné eh, vyjádření dření. Já jsem slyšela z, eh, o mnoho jiných eh, problémech, které také ovlivňují eh, otázku třeba volného pohybu mezi těmito ostrovy. Potřebují se dostat jenom na druhý ostrov do nemocnice a budou i ovlivněni například Brexitem. Děkuji za vaši přítomnost zde mezi námi. Děkuji také komisi a budeme nadále sledovat tu situaci a budeme se k ní ní vracet, protože my potřebujeme toto jak si vést v patrnosti. Děkuji tedy za návštěvu a přijdeme, přejdeme velmi rychle k otázkám, otázkám, které byly položeny za eh, výbor. Je to 15, eh, bod 15, jsou to dvě otázky od paní Sargentiny. První se týká kimbrovského eh, procesu certifikace diamantů a EU bude předseda tomuto procesu příštím roce a komise by měla odpovědět na tuto otázku a ona potom může zareagovat. Takže komise, prosím a prosím jenom ty klíčové věci, protože nám ubíhá čas. Děkuji, já se jmenuji Hilda Hargeman a mám na starost na starosti jednu část zahraničních eh, politik. Nebudu tedy opakovat to, co je předmětem dané otázky. Kimberský proces je to iniciativa bránící eh, konfliktům a eh, také obchodování s problematickými eh, diamanty EU byla jedním ze zakladatelů v roce 2003 eh, společně s eh, producenty diamantů, včetně Africké republik. Předsednictví je rotující a my převezmeme z, od Austrálie každé tři roky prochází určitá, dochází k určité revizi a stávající cyklus začal tento rok, bude pokračovat další rok a zaměřuje se na otázky rozhodování a jejich efektivnosti, systém partnerské eh, kontroly, vzájemného posuzování a Eh, také definice toho, co jsou ty konfliktní diamanty. EU eh, e chce předsednictví využít k posílení tohoto procesu a nalezení synergií v oblasti zprávy eh, přírodních zdrojů Um, a odkazuje se na OECD. Rozhodování je koncensuální v tomto procesu, všichni tedy musí souhlasit, než dojde ke změně v praxi či v mandátu. Vedle toho, že umožňuje tento proces plnou diskusi těch revidovaných témat, má EU čtyři priority. První priorita je eh, třístraný eh, vztah a jeho posílení, ty pilíře, eh, to znamená občanská společnost, vlády a ty, eh, eh, ten, ten soukromý proces, potom posílit proces eh, certifikace, výměna osvědčených postupů ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je třeba celosvětová celní organizace a zaměřit se také na prosazování mm, celních předpisů a tady v tomto kontextu se budeme věnovat dvěma pocim bodům zlepšení sdílení informací mezi různými hráči, to za prvé, a za druhé posílení spolupráce mezi různými účastníky, pokud jde o eh, plnění eh, pravidel, tak abychom řešili otázku pašování a eh, jak si výkonu orgány. Třetí prioritou je posílení kapacit, jak tedy proces s Kimberly může přispět k cílům udržitelnosti OSN a navazujeme na eh, Washingtonskou deklaraci, která se týká malých diamantových eh, dolů. A my se budeme zabývat tím, jak EU může přispět při, k budování kapacit eh, u těch potřebných zemí a budeme také s mezinárodními financemi finančními institucemi pracovat na zlepšení. Poslední priorita je průřezová, to znamená, týká se všeho, co budeme v rámci předsednictví dělat. Budeme vždy zdůrazňovat rodovou rovnost a posílení postavení žen a dětí, rovnosti žen a dětí. To jsou tedy ty jednotlivé prvky, které jsem chtěla říci v reakci na otázku a ráda zodpovím ještě i další. Prosím, Judith, ano. Já jsem dobře seznámena s tím procesem z Kimberly a byla jsem účastná i těch třístranných jednání za občanskou společnost v letech 2000 až 2003, kdy to bylo vyjednáno a jsem velmi vděčná Evropské komisi, která v té době byla skutečně hnacím motorem. Jako předsedající my, eh, pokud předsedáme, tak jsme nyní místo předsedem, alespoň místo předsedou, tak ten systém funguje. Já jsem si vyslechla ty vaše čtyři priority, ale my víme, co je problém, pokud jde o certifikaci a jejich legitimitu, protože uh, úředně tam nejsou zohledněna lidská práva. Tento systém nastavují jednotlivé země, takže je zneužívání eh, státy nezajímá, ale zajímá je zneužívání eh, skupinami rebelů, ale v minulých letech jsme viděli skandál v Angole, skandál v Zimbabve, kdy vlády vlastně zneužívaly a porušovaly lidská práva a ten proces s Kimberly je velmi pomalý v reakci na, ta, pokud vůbec nějaký. Uh, Jedna otázka je skutečně otázkou, která se týká situace konkrétně kolem dolů a zejména žen a dětí. Pokud má eh, proces Kimberly být i nadále Hmm, úctyhodný, je potřeba, aby Evropská komise jako předsedající eh, budovala konsensus a to není nic jednoduchého, například se zemí, jako je Zimbabwe, tedy proaktivně budovat eh, koncensus v rámci i řešení, eh, řešení porušování lidských práv. Děkuji za tu odpověď, jenomže ji považuji bohužel za poněkud příliš byrokratickou. Děkuji. Komise, chcete ještě reagovat? Děkuji. Paní z Argentiny, já mohu slíbit, že nebudeme byrokratičtí co se týče konfliktních diamantů, využijeme každé příležitosti, abychom otevřeli témata, o kterých mluvíte. Samozřejmě musíme um, také postupovat podle stanového noveného rámce. Eh, definice konfliktních diamantů. Myslíme, že je v zájmu všech zúčastněných zajistit, aby proces odpovídal svému účelu, abychom rozšířili definici um, konfliktních diamantů, tak aby to odpovídalo realitě. Během posledního cyklu v roce 2012 EU podpořila rozšíření stávajícího mandátu, by řešili konflikty, problémy lidských práv, v roce 2018 budeme ehm, povedeme diskusi o možném rozšíření mandátu. Potřebujeme konsensus. To ale neznamená, že můžete využívat eh, předsednictví k tomu, to, že máte přístup ke všem těm zemím, de facto máte tedy e, doplňkové zdroje, podporu, abychom mohli skutečně se zaměřit na ty problémy, ehm, pokusit se o co hlubší diskuse s dotčenými státy. Kimberly eh, proces mm, je považován jako doplnění eh, due diligence pro eh, úsilí v rámci mezinárodních for Eh, OSN, Mezinárodní organizace práce a uděláme všechno, abychom vytvořili synergie s ostatními organizacemi a iniciativami, kdykoliv to bude možné v kontextu nadcházejícího předsednictví. Já nemohu slíbit, že se nám podaří změnit tu definici, ale můžu slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom upozornili na toto téma. Využijeme všech příležitostí, eh, abychom eh, aby ostatní strany mohly dosáhnout pokroku v této věci. O tomto jsme eh, jednali, když jsem tady byla já. Musíme zajistit, aby to fungovalo. Musíme upřesnit další doporučení OECD pokud toto nebude fungovat, nebudou fungovat ani ostatní. Dále, eh, co se týče výboru DAC a účasti komise, tak naše výbor eh, mm, se týká toho, co je řečeno o EU na těchto schůzích. Nevím, kdo za komisi reaguje na tuto otázku. Děkuji. Já jsem zástupce vedoucího oddělení eh, financování efektivity EFKO. Ehm, děkuji za pozvání. Ehm, myslím, že mm, tato schůze proběhla 30. 31. října v Paříži. Cílem bylo přijmout nový mandát, novou strategii pro výbor. Um, Mm, cíle udržitelného rozvoje a také cíle modernizace. EU bylo zastoupeno generálním ředitelem EFCO Stefanem Martinizem. Schůze na vysoké úrovni přijala prohlášení k statistickému, k směrnici statistickém hlášení. Toto je výsledkem prací, které probíhaly ehm, dočasné pracovní skupině, která byla zřízena v únoru a cílem bylo vysvětlit transparentnost, komparabilitu a konsistentnost ehm, kaznictví členů DACA. Samozřejmě EU neinformuje Eh, nákladech, ale vítá tyto návrhy, protože zvyšuje konsistentnost eh, toho, jak členové DAC vypočítávají náklady na uprchlíky. Ne, nerozšiřuje se tím dopad, dosah reportingu, takže to je vyvážený návrh. Hmm, konsistentnost eh, tohoto reportingu je velmi důležitá. Co se týče úrovně um, schůze na vysoké úrovni, tady jsou další, um, další um, modernizace investic soukromého sektoru. Bylo to závěr dlouhého procesu, kde měly být um, Eh, přijaty závěry na vysoké úrovni z 2016 a měl to být přesun od cash flow k equivalent reportingu se zohledněním eh, maturity nástroje, ale také úrovně rizika a příjmu partnerských zemí. Tyto návrhy podle komise byly vyvážené a byly v souladu s eh, požadavky akční agendy Addis Abeba um, leverage zdrojů soukromého sektoru a uznání úsilí komise o externí investiční plán a nedávno přijatý Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Tento návrh nebyl schválen všemi členy DAC a nebyl přijat. To znamená, že Eh, budeme aplikovat um, přístup cash flow a nebudeme reflektovat garance, dokud nebudou aktivovány. Toto je tedy aktuální informace, kterou jsem se s vámi chtěla podělit. Děkuji vám. Thank you, uh, Judith. Uh, thank you, Chair. Um, this, I, we've tried... Děkuji. Moje kolegyně Maria Hlojbuch položila tyto otázky 10. Um, října na přípravě této schůze. Um, předseda výboru DAK nás um, navštívil, když jsme jednali o změnách kritérií. My se snažíme pochopit, co se děje, především Um, toho, kdo poskytuje mandát komisi, aby rozhodovala. Pokud zástupce komise mluví o návrzích, které jsou na stole, musí si uvědomit, že jsme ještě ty návrhy neviděli. A bylo by hezké, kdybychom je uh, viděli jako takové, protože um, pokud nejsou dobré, já to nemůžu vyvážit, pokud nevím, jaké to jsou návrhy. Nepomůže mi to pochopit, jaký je ten mandát a jak postupovat dál, takže bylo by možné sdílet tyto návrhy nebo alespoň výsledky diskusí s námi více než jenom ústně. My jako Evropská unie, Evropská komise jako poskytovatel pomoci je otázka, jak to funguje. A zda je tady role tohoto parlamentu v této revizi, protože máme um, roli, kontrolní roli, co z, či Evropské komise. To je otázka na komisi i na nás. Jaká je naše role při revizi eh, DAC výboru? Děkuji. Thank you very much. I'm just checking. I think... Děkuji, tak já jenom kontroluju, ale dostali jsme tentokrát podklady ke schůzi předem, protože my jsme o to explicitně žádali po minulé schůzi, tak možná bychom se měli podívat na distribuční seznam. Já se musím taky podívat, eh, já nenosím v paměti ty stovky e-mailů, které dostáváme každý den, ale myslím, že nám to bylo zasláno eh, před schůzí, měli bychom to nějak zlepšit, měli bychom to dát na příští schůzi výboru, tedy to, co jsme dohodli s komisí ohledně této procedury. Myslím si, že komise by nás měla informovat eh, o tom, co se děje. Mám na to nějakou vzpomínku, ale je potřeba to ještě jednou zkontrolovat. Chceme být informováni, protože to jsou důležitá rozhodnutí pro náš výbor. Tak eh, můžeme tím skončit, Judith, děkuji moc krát. Tak eh, bod 16 různé, pokud vím, tak nic. Příští schůze 4. prosince ve 3 hodiny. A tím jsme u konce schůze výboru DV a teď je schůze koordinátorů, takže prosím, kdo není koordinátor, tak ať odejde.